Okay, ladies and gentlemen. Takže dámy a pánové, dobrý den. Zahájíme zasedání. Nejprve projdu oznámení předsedy a jmenování zpravodajů která vyplynula ze schůze koordinátorů ze včerejška. Nejprve, pokud je o tuto schůzi, koordinátoři mluvili o probíhajícím vyjednávání ve vztahu k prvnímu železničnímu balíčku, ve vztahu k přepracované verzi a zpravodaj podal informaci o situaci o tom, čeho jsme ve vyjednávání dosáhli. Některé skupiny říkaly, že bychom měli otevírat domácí trhy, měli bychom odpojit infrastrukturu, zprávu a dopravu, to bychom mohli mm, případně i dát stranou. Ostatní, včetně zpravodaje, trvají na tom, že musíme neustále vyvíjet politický tlak na komisi, aby předložila nové návrhy. Poděkovali jsme zpravodajce za zprávu a požádali jsme ji, aby dál vedla vyjednávání se skupinami, s frakcemi, abychom dospěli ke konečnému stanovisku, ke kompromisnímu stanovisku k této věci. Pokud jde o komitologii, asi víte, že jsou tady dvě věci. Jedna se týká licencí pro piloty a jedna bezpečnostních skenerů. A uvidíte, že po tomto bodě na pořadu jednání budeme hlasovat o tom, jestli to přijmeme nebo zamítneme. Jedna skupina byla proti, proti těm licencím pro piloty a tři skupiny byly proti bezpečnostním skenerům. koordinátoři proto rozhodli, že se proto bude hlasovat ve výboru. Za chviličku. Pokud jde o jmenování zpravodajů a autorů stanovisek, Nejprve ke zprávám. Návrh rozhodnutí rady o uzavření dohody o určitých aspektech leteckých služeb mezi Evropskou unii a republikou Turecko. Doporučuje se, aby byl zpravodaj jedním, no, zpravodajem byl jeden z předsedů rotujících předsedů, tak jak jsme to dělali v minulosti, pokud je o návrh nařízení, kterým se upravuje nařízení Rady 381 a 561 o vybavení eh, v silniční dopravě o tachografech. SAD jmenuje zpravodaje a to souviselo také s legislativním návrhem ke sdělení podle bodu 8, jak to bylo na pořadu jednání koordinátorů. Co se stanovisek týče, víceletý finanční rámec, koordinátoři se dohodli, že zpravodajem bude předseda. A to je také spojeno s další věcí. To bylo pod bodem 10 na pořadu jednání koordinátorů. Následovat potom bude zpráva výboru Šure to dělal zpravodaj a proto bylo rozhodnuto, že tuto zprávu také udělá zpravodaj. A bylo rozhodnuto, že se nebude dělat nic se stanoviskem o návrhu řízení hospodář, o, pro, o hospodářském výboru OSN, co se týče bezpečnosti chodců. Nic se také nebude dít s návrhem na jednotné schvalování vozidel a zpracujeme stanovisko ke směrnici, kterou se upravuje 32.99, co se týče obsahu síry. Dostali jsme pro informace určité dokumenty, třeba sdělení o EU a sousedních regionech. Koordinátoři rozhodli, že s tím se nebude dělat nic sdělení komise o přehodnocení implementace, co se týče obsahu síry v určitých kapálných palivech. To souvisí s tím stanoviskem, které udělá ALDE o obsahu síry v námořním palivu. Aktiv přenesené pravomoci Byly tady návrhy z nejrůznějších skupin. Koordinátoři souhlasí s návrhy, které předložila skupina ELS. Itálie, Verona, Trieste, Milán. V rámci různého koordinátoři hovořili o meziparlamentní činnosti výborů a rozhodli, že se zamyslí nad tím, jak by takové schůzky s národními parlamenty mohly probíhat. Vyjádří se do 30. září a potom formálně rozhodneme o struktuře. Rozhodneme 10. října, jak budeme pracovat s národními parlamenty. Byl tady také dopis pro předsedy Buska pro předsedu o důvěrných informacích. Koordinátoři souhlasí s tím, že se sestaví seznam členů, kteří mají bezpečnostní prověrku pro vysoce důvěrné záležitosti a bude na tom pracovat předseda a místo předsedové. Pak tady byl informační dopis pro předsedu Kalase a jeho odpověď, pokud jde o příplatky k leteckým poplatkům u Ekolu předsedkyně Nelly Krůzová předloží doporučení k Ekole a komise ho schválí v září, nebo náš výbor ho schválí v září na našem zasedání. Také tady bylo něco, s čím přišli zelení ve vztahu k Polsku a ve vztahu k přesunu prostředků z Fondu soudržnosti z železnice na silnici. A pak tady byla záležitost, na které hodně záleží koordinátorům, a totiž Nebyli jsme vlastně informováni oficiálně o tomto dopise komise a proto tak trošku panují obavy, že komise parlament přehlíží. Na tom není nic nového, ale vzhledem k tomu, že jsme s tím přišli my a teď jsme úplně mimo, nevím. Nicméně zdá se, že polská vláda poslala dopis na komisi v souvislosti s tou výměnou těch prostředků a jak vy víte, nám se to nelíbí. Bude se o tom ještě mluvit na další schůzce koordinátorů, bude se také mluvit o tom, jak je to zprávy cestujících na železnici. Dohodneme se, jak postupovat. Socialisté také přišli s otázkou prezentace studie o internalizaci externích nákladů v koridoru Paříž-Amsterdam. Bylo navrženo, že buď před zasedáním nebo po zasedání výboru pro dopravu zorganizujeme takovou další schůzku, jakýsi seminář, abychom tyto návrhy mohli eh, představit těm členům, kteří o to budou mít zájem. Tolik tedy zpráva ze schůzky koordinátorů. Má někdo nějakou otázku? Paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Ano, chtěla bych vás o něco požádat, pane předsedo, a také koordinátory e, sdělení, které se týká politiky dobrého sousedství, bylo historicky vždycky spjato s otázkou sítí. Takže na rozdíl od toho, že bychom nedělali nic, a přitom víme, co se ve středozemí vlastně odehrává, e, se zdá, že by bylo naopak důležité něco učinit. Takže e, komise předloží s, svůj návrh ohledně sítí a bylo by dobré, kdyby se to integrovalo do tohoto sdělení. Takže já bych vás chtěla, pane předsedo, požádat, abyste to sledoval, abychom tuto otázku nenechali eh, stranou. Je to opravdu zásadní, eh, co se komunikace týče, tak eh, tam ty regiony opravdu prožívají velké těžkosti a celou řadu evropských firm zajímá e, tento vývoj. Takže pokud by se to sdělení dalo nějak propojit s tím, co se odehrává e, v, trans, e, v oblasti transevropské síti, tak by to jistě bylo dobré. Chtěla jsem ještě navrhnout pana Vose. Nevím, jak o tom smýšlejí koordinátoři, ale každopádně bychom to neměli nechat jen tak projít. Ano, my jsme se tímhle již zabývali a musím říct, že tady je prostě eh, takový názor, že pokud by nějaká frakce chtěla udělat zprávu z vlastní iniciativy, tak eh, k tomu nebudeme mít žádné námitky. Ale jedná se o velice obecný dokument, není nějak eh, přesně cílení. Takže koordinátoři se domnívají, že bychom o tom měli komunikovat, měli bychom to také projednat s kolegou, který je zodpovědný za tu zprávu. Takže tady převládal pocit, že bychom tohle mohli nechat jednou, eh, tedy v tomto případě projít, protože se jedná pouze o stanovisko. Ale opakuji, pokud některá z frakcí chce vypracovat k tomuto tématu zprávu z vlastní iniciativy, tak stanovisko je eh, koordinátoru je takové, že proč ne? ale musíme to tak trochu držet na úzdě, jinak by se nám to e, vymklo, ale obecně řečeno. Ale tady v tom případě je to možné. Pan Liberacký, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Briane. Chtěl jsem položit otázku ohledně těch 200 e, miliard, které byly převedeny z železnice na silniční dopravu v Polsku. Je tady v tomto směru nějaký názor koordinátorů. Já mám k tomu určité výhrady, k tomuto eh, návrhu. Musím říct, že jsme vlastně tady e, prožili e, tři zásadní nehody na železnici v Polsku a vzhledem k časovému harmonogramu a vzhledem e, k délce cestování mezi dvěma velkými, jakýmikoliv dvěma velkými městy v Polsku, která neustále narůstá, tak by mě zajímalo, jak se na to dívají koordinátoři předseda. Vlastně koordinátoři jenom vlastně eh, zdůraznili, že se k tomuto již vyjádřili v tom smyslu, že se staví proti takovémuto přesunu prostředků. Stanovisko eh, výboru je vlastně od samého počátku jasné. My jsme proti tomu, aby se tyto e, prostředky e, přesunuly, protože to je skutečně e, v rozporu s směrováním tohoto výboru po celou dlouhou dobu. A pak tady ještě e, je stanovisko komisaře Kalase, který říká, že prostě e, od polské vlády nedostali žádné vyrozumění, žádný dopis a e, zelení říkají, že polská vláda zaslala dopis, ale komisařu Hánovi, a že tady v tomto dopise se hovoří o té žádosti mož- mít možnost přesunout ty prostředky z železnice na silnici. Během eh, léta jsme se také ptali DG, příslušného DG, zdali nějaký dopis dostali a bylo nám řečeno, že nic takového se neobjevilo. Takže tady prostě eh, koordinátoři říkají, že eh, určitý dopis existuje, že tady prostě dokonce už existují kopie toho originálního dopisu, takže prostě E, koordinátoři mají starosti s tím, že vlastně parlament je ten poslední, který se dozvěděl o nějaké takovéto korespondenci a nepochybně se toto téma objeví v diskuzi s místopředsedou později. Ale co se nás týče, pane Liberacky, tak stanovisko tohoto výboru, pokud mi mi to nevyvrátíte, se nezměnilo. My jsme proti transferu finančních prostředků, které byly Eh, alokovány železniční dopravě eh, a měly by teď být eh, alokovány silnicím. nic, pokud to Poláci chtějí vrátit, tak je to zase úplně jiná záležitost, ale nám jde prostě o to, aby se to tady tak jako nepřesunovalo zprava doleva. To je tedy naše stanovisko v tuto chvíli a budeme jednat s místopředsedou ohledně toho, co se bude dít dál a zdůrazníme naše přetrvávající E, stanovisko. Pan Zasáre. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že už jste to říkal několikrát, že tady prostě výbor má e, společné stanovisko k ohledně finančních prostředků. Já ale musím říct, že jsem o tomto společném stanovisku neslyšel. Jsem Eh, členem tohoto výboru a nikdy jsem k tomuto stanovisku nezaujal při nějakém hlasování ten či onen postoj, nikdy jsem ho nepodpořil. Hovoříme tady neustále o nějakém společném stanovisku, takže možná by se měla iniciovat určitá diskuze, pokud tady žádná neproběhla. Já si žádnou neuvědomuji. E, pokud ovšem neproběhla diskuze a nebylo diskutováno toto téma, tak nemůžeme hovořit o společném stanovisku. Jistě e, je pravdou, že železniční doprava v Polsku je v katastrofálním stavu, ale není to otázka posledních let, je to otázka prostě nedbalostního přístupu během desítky e, let v minulosti. Polsko eh, bylo také eh, předmětem různých jednání. My jsme tady zažili různé situace, dokonce také E, situace velice neblahé, železniční neštěstí, mnoho e, obětí, e, takže situace je velice, velice špatná a jak železniční, tak silniční doprava je v hluboce špatném stavu. To je něco, co tady probíhá opakovaně v tomto výboru. Já vám sděluji rozhodnutí, Eh, sedání koordinátorů. Žádám vás, abyste je podpořili či se k němu vyjádřili a vy máte tuto možnost a také to děláte. Přesně tak. Takže já tady nechám eh, nějaké obvinování eh, na sobě, že jsem prostě nějaké věci neprojednal, že jsme je eh, společně tady ne, neprobrali. Tady prostě bylo přijato rozhodnutí koordinátorů, já jsem vás eh, o něm uvědomil a výbor tím, že schválil jednání koordinátorů a jeho zprávu, se za to postavil. Samozřejmě, co Polsko chce dělat, je jejich věcí ale my tady hovoříme o následujícím. Hovoříme o tom, že členský stát žádá, aby finanční prostředky, které byly určeny pro jednu oblast, mohly být přesunuty do oblasti jiné. A to e, v rozporu s prioritami, které si ne tento výbor, ale tento parlament stanovil v minulosti. A my jako výbor jsme nebyli kontaktováni eh, ani polskou vládou, která je mimochodem teď předsednický zemí, eh, předsednickou zemí, ani komisí. Takže já teď tady nenechám, eh, ne, nespustím nějakou diskuzi, protože každý by jenom opakoval to, co už jsme slyšeli mnohokrát, ale řeknu vám jednu věc tady z předsednického stolu, že dvakrát jsem vám, eh, vás informoval o rozhodnutí koordinátorů před několika týdny. Poprvé to vlastně zmínil kolega Kramer a výbor potvrdil stanovisko koordinátorů. Takže co se mě týče, tak to je prostě legitimita kroků, které jsme přijali. Napsali jsme komisi, vyjádřili jsme své obavy, požádali jsme o vysvětlení a do tohoto okamžiku k tomuto vysvětlení nedošlo. Prosím, pan Gross. Já Pane předsedo, já bych řekl jenom jednu věc. Před několika měsíci jsme jako koordinátoři opravdu řekli, že eh, se otážeme Polsko k tématu a eh, včera eh, jsme tedy dostali odpověď a já nevím, proč Eh, tady dnes děláme eh, debatu mezi polskou koalicí a opozicí. My prostě čekáme odpověď. My to, jsme, to jsme řekli včera a nic více, nic méně. Nic jsme k té debatě eh, se nevyjádřili. Tak jak, jakmile bude ta debata, tedy odpověď k dispozici, tak potom se k tomu vyjádříme. A teď už k tomu nemáme co říkat. Přesně tak, to, to říkám i já. My jsme na to poukázali, chceme vidět, co se děje. Dali jsme na to předběžný názor a teď uvidíme, co se stane. Tady jde prostě eh, o, o naši soustavnost. My eh, jsme eh, o tom byli zpraveni a o to tady jde. Takže je zbytek zprávy koordinátorů schválen. Děkuji, jste si jistí? Dobrá. A teď další bod na pořadu jednání. A sice hlasování. Začneme s eh, dohodou o e, návrhu rozpočtu na rok 2012. Nejdříve bychom si to ověřili. Paní Lichtenberger nemá kartičku. Pan Elka Drávy. To, to není opravdu dobrý příklad od koordinátorů. A pan Liberecký, pan Liberecký máte kartičku? Já se omlouvám, nemám a eh, kartičku, takže prosím. Takže započtete můj hlas, když zvednu ruku. Dobře, takže pan Liberecký, pan Alkadrávi a paní Lichtenberger. Takže eh, teď eh, kontrolní hlasování, paní Bilbao. Já tady začínám se připadat jako rozčilení učitel ve škole. Dobrá, takže zahájíme hlasování. Hlasovali jste všichni? Vypadá, že tady moc EPP, e je jich vždycky moc. Končím hlasování a je tady o dva navíc EPP. Dobrá. Takže se do toho pustíme. Máme tady čtyři poslance eh, z EPP, eh, tedy eh, bez karty. A nikdo z nich není z EPP, takže gratuluji týmu pana Groše na to, že to zvládli s kartičkami. Takže mm, pozměňovací návrh 6717, pan Rike a další, stejný jako 6733, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata.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 Takže to 18, 19 pro. Je to pro. 20 pro. 19 proti. Takže přijato. Dále Galileo. 50 paní Tykau, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo to držel přijato? Zaměstnanci 15 a 36 stejné, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1635 jsou stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Potom kdo pravě? 00 a 31 a 39 jsou stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 01 a 30 jsou stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 02 a 29 jsou stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 28 a 23. Pardon, 28 je separátně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Takže trojka padá. 4 a 20 jsou stejné, tak kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5 a, a 54 jsou stejné, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 6, 26 a 49 jsou stejné, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 48, paní Tykau, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 8 a 25 jsou stejné, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 18, 34 a 44 stejné, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 37, paní Ayala Center. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 38, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme to prosím ověřit. 38. Zahajuji hlasování. Liberecký ne? jasné, to je úplně jasné. Končím hlasování. Tři, pro, tři jsou pro tady. Teď končím hlasování. 17 pro, 21 proti. A jeden se držel, takže zamítnu to. 9 a 24 eh, a 40 a 46 jsou stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 23, 10, 41 a 47 jsou stejné, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Takže dále máme ústní pozměňovací návrh od pana Liberackého. který eh, je dodatkem k pozměňovacím návrhům 23, 10, 41 a 47. Máte někdo námitky proti němu, takže kde je pro? Kde je proti? Tak se zdržel přijata. E, eh, je, pardon, zamítnuto. 11, 22 a 42 jsou stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 14, paní Durant. Ústní návrh paní Lichtenbergové. Někdo proti? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 12, 21 a 43 jsou stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď k návrhu stanoviska. Číslo 1, paní Durant, dodatek, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, Můžeme to ověřit, prosím. To je pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. 4 pro. Končím hlasování. 19 pro, 20 proti, zamítnuto. 2 pan Hertuk, kdo je pro, kdo je proti, Zamítnuto. Tři. Paní Tykalu, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. čtyři. Paní Duran, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme si to prosím ověřit. Tak koordinátoři nám tady hlasují a nikdo jiný. Takže čtyřka ověřujeme. Paní Durant. A jeden, dva, tři, čtyři jsou pro, tři jsou pro, jeden je proti. Končím hlasování. 20 pro, 20 proti. Zamítnuté. 5 pan Ertuk, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel zamítnuté. Paní Durant, šestka. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to, prosím. Takže číslo 6, paní Durant, zahajuji hlasování. A jeden, dva, tři jsou proti a jeden by pro. Končím hlasování. 22 je pro, 18 proti, tak to je přijato. Pan Kančan, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato.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 blahopřeji panu Libereckému. A jako další tady máme dohodu o leteckých službách mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými, neboli Mexikem. Bude to jedno hlasování, takže hlasujeme. 4 pro. Hlasování je uzavřeno. 14. 40 pro, nikdo se nezdržel, nikdo není proti, takže výborně, paní Tykau. To bylo přijato. A nyní se dostáváme ke dvěma komitologickým otázkám, ano? První je návrh usnesení podle pravidla 88 2 a 3 jednacího řádu jménem liberálů, zelených a skupiny GUE. A v podstatě, pokud jste proti té dohodě, tak budete hlasovat pro, pokud jste pro dohodu, budete hlasovat proti, aby to bylo jasné, ano? Takže je to všem jasné? Zahajuji hlasování. A máme tady jeden hlas pro, dva pro, tři pro a jeden proti, které musíme připočítat. ELS tady má moc hlasů. O jeden, o jeden navíc. Teď už je to v pořádku, takže končím hlasování. A je to 17 pro 19 proti a proto je to zamítnuto. Další je komitologický postup, který se týká licencí pro, pilotu, pro piloty a námitky skupiny EKR. Hlasujeme. Mám tady jeden, dva, tři, proti a jeden pro, které budeme připočítávat. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. A je to 16 pro 22 proti. Zamítnu to také. Děkuji vám. Pan Perker? Pane předsedo, já mám jednu otázku. Máme tady seznam. Máme tady seznam. Abychom se vyhnuli nějakému nedorozumění. To první hlasování o licencích pro piloty. Možná, že někdo z nás hlasoval o licencích pro piloty. Protože to mělo být naopak. Takže kdyby někdo hlasoval podle toho seznamu, tak mohl dělat chybu. Takže já bych rád požádala, abychom to hlasování zopakovali v tom pořadí, v jakém to máme na seznamu. Já se omlouvám, pane Perkere, já jsem naprosto jednoznačně řekl, o čem hlasujeme. Dokážu toho spoustu, ale nedokážu přinutit členy, aby mě poslouchali. Říkal jsem to úplně jasně. Opakovat to hlasování nemohu, protože si jistě dokážete představit, jak by to vypadalo, kdyby nakonec výsledek byl úplně jiný. Tak toto bylo. Já jsem jasně řekl, o čem hlasujeme. Pan Groš? Pokud je o postup, tak eh, já eh, vím, že se kolega Pirke ptá, ale eh, v tomto případě to byl seznam frakce a ne sekretariátu. Takže když by byl býval seznam sekretariátu špatný, tak bych to také podporoval, ale jsem tomu, že to byl seznam frakce, tak je důležité, co říkal předseda v tom případě. No, indeed, because we didn't. Ano, přesně tak protože jsme se rozhodli, že hlasovat budeme včera, neboli o tom hlasování jsme rozhodli včera, nebyl seznam. A proto jsem oznamoval, o čem vlastně hlasujeme a co to znamená, když budete hlasovat tak či onak. Takže já myslím, že to bylo jasné. Dobře, další bod na pořadu jednání je výměna názorů s ústřední komisí pro plavbu na Rýně. Přijďte prosím sem mezi nás.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 Okay, can I ask those people who are not? Mohl bych požádat ty z vás, kdo tady nechtějí zůstat, nebo kdo si chtějí povídat, aby to udělali venku, abych mohl představit pana Wurlinga, který je generálním tajemníkem, a pana Van der Werfa, zástupce Ústřední komise pro plavbu na Rýně. Samozřejmě působí ve městě, které dobře známe, neboli ve Štrasburku. A jistě si vzpomenete, kolegové, prosím vás. Kolegové, tady je to jako na zápase rugby. Prosím vás. Děkuji vám. Jistě si vzpomínáte, že toto vzešlo z toho, že na Rýně měla nehodu loď Waldorf. Komise vyjádřila obavy formou dopisu místo předsedy Kalase a v tom dopise žádala komisi o zhodnocení situace a případná poučení, případné závěry, které bychom mohli vyvodit, abychom zabránili takovým nehodám. Poté, co jsme dostali odpověď, jsme si říkali, že by asi bylo dobré kdybychom si pozvali komisi pro plavbu na Rýně na jedno z našich zasedání, abychom si s nimi popovídali o tom, jaká poučení z toho můžeme vyvodit. A proto tady teď máme pana Vodlinka a pana Van der Werfa a já jsem vděčný oběma pánům, že mezi nás přišli. Přišli si s námi promluvit o tomto incidentu a o tom, jaká poučení z toho můžeme vyvodit. Takže, pánové, obvykle máme na prezentaci asi 15 minut a členové výboru pak jistě budou mít další návrhy a případně otázky, takže pane Wurlingu, prosím mluvte do tohoto mikrofonu a pan Van der Barf do toho druhého. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, V této chvíli, kdy jeden z členů vašeho výboru je na návštěvě v ústřední komisi pro plavu na Rýně, jsme svědky, nebo byli jsme svědky jedné z největších nehod, ke které došlo v posledních letech. Potopení lodě Waldorf, která zablokovala Rýn na dosti dlouhou dobu. Takže otázka zní, jaké závěry z toho můžeme vyvodit pro bezpečnost těchto navigačních cest. V této fázi se domníváme, že můžeme předložit několik návrhů. Za prvé, tato nehoda rozhodně nespochybňuje pověst nitrozemských vodních cest. Jsou jistě spolehlivé pro dopravu. K takovýmto nehodám dochází velmi zřídka. Za 50 let jich bývá celá desítka a rozhodně nenarůstají v poslední době. A druhá věc, vnitrozemské vodní cesty představují eh, formu dopravy, která se hodně rozvíjí. Stále více využívá vyspělé technologie, komplexní plavidla a musí se potýkat s velkou konkurencí. A proto se musí rozvíjet, musí se měnit eh, způsoby zprávy, řízení, musí se měnit profil pracovníků, Musíme je vychovávat a to také působí problémy, takže musíme být obezřetní, musíme se postarat o to, že zajistíme bezpečnost v tomto měnícím se prostředí. Na základě provodních dotazů jsme zjistili, že nemáme žádné problémy z hlediska technických specifikací plavidel. Ty jsou velice přísné a v žádném případě nepůsobí žádné problémy, nejsou tam žádné mezery. Pravidelně je přehodnocuje společný výbor Ústřední komise a EU a tento výbor dělá práci dobře. Čtvrtý závěr, nebo taková čtvrtá připomínka. Jistě tady máme problém, pokud jde o dosažení stability určitých komplexních vozidel. Tady je potřeba vypočítat stabilitu, A to je možná otázka. nad kterou nedohlížíme dostatečně. Možná, že piloti a posádka tomu nevěnují dostatečnou pozornost a to je tady potřeba vylepšit na základě odborné průpravy a technologických nástrojů, které by dostala k dispozici posádka. Snažíme se vylepšit požadavky pro plavidla, která převážejí nebezpečné produkty, ale to se musí udělat i pro ostatní plavidla. A také myslím, že se musíme zabývat právním rámcem pro tuto dopravu. Je to také otázka pojištění, odpovědnosti, náhrady škody, sdílení odpovědnosti. Nejde tolik o právní pravidla, o změnu právních pravidel, ale spíš o nějaký kodex chování. A už se na tom pracuje. V loňském roce jsme schválili určitý akt, mezinárodní bezpečnostní pokyny pro vnitrozemskou navigaci. Týká se to i pramic a navigace, nákladních člunů a navigace. U vnitrozemských vodních cest je to tak trošku jako na dálnicích. Není přijatelné, aby byly tyto důležité dopravní cesty zablokované, když dojde k nějaké dohodě a proto musíme vylepšit i záchranné operace a musíme zajistit, že vodní cesty budou opět rychle splavné. Musíme mít také plány záchrany, musíme předvídat nehody, ke kterým může dojít. Takže pokud nehodě dojde, musí být možné dopravit na místo co nejdříve příslušné odborníky. To je asi z mé strany všechno a nyní předám slovo panu Van der Werfovi. Meneer de voorzitter, dank u zeer voor eh, deze gelegenheid. Pane předsedo, děkuji mnohokrát eh, za možnost eh, zaměřit se na celou řadu mm, opatření, které by mohla být dlouhodobě realizována. Teď jsme teprve na samém začátku eh, naší analýze a na vývoje eh, návrhu, ale myslím si, že teď máme dobrou eh, příležitost vám udělat takový předběžný, takový předběžný pohled, pohled na problematiku. Já jsem připravoval takovou stručnou prezentaci. Tam v zásadě půjde o historický přehled, potom o potom budu hovořit o eh, záchranných operacích, po eh, tom o eh, možnosti zlepšení reakce a potom budu hovořit o mm, určité hypotéze pokud jde o příčiny eh, té nehody na Lorelai. Tak eh, pokud se podíváme na historický přehled, tak eh, tam máme opravdu velice omezenou statistiku. Od 80. let jsem vám to sem vypsal a, spolu s délkou toho přerušení. A tady vidíme, že je zřejmé, že ty jednotlivé nehody jsou daleko od sebe, jsou na různých místech, zásadně odlišné jsou. a to eh, eh, uvojíznutí na mělčině je velmi vzácné, kromě toho eh, v roku 2011 tedy. Potom, pokud, pokud jde o ty záchranné operace, tak jaké to má dopady? Samozřejmě Eh, omezí se nebo eh, zastaví se lodní přeprava a ono v současné době nejsou prakticky žádné eh, alternativní cesty a tím se zásadně ovlivní logistický proces, do kterého je vnitrostátní lodní přeprava zaintegrována. To je třeba mm, brát na zřetel. Potom, e, vzhledem k tomu, že se e, e, zachraňuje málo kdy často, tak v vnitrozemí je málo prostředků k vytahování lodí. Musí se to obyčejně přepravit z, námoř, z námořních přístavů, jedná se o námořní Mm, záležitosti, takže to stojí čas a samozřejmě i peníze. A potom eh, Vždycky eh, k té nehodě dojde v nějakém přírodním kontextu, eh, v obydlené oblasti a jsou tam i určití lidé, kteří s tím mají co dělat. A proto je třeba to eh, dělat opatrně se, se zachováním bezpečnostních opatření. To je všechno velice složité, slušně řečeno. A potom, pokud jde o to eh, samotné mm, eh, vytažení, to samotné vytažení lodi potopené, tak to máme, tady máme celou řadu fází. Nejdříve se stabilizuje vrak to tady není tak eh, důležité obyčejně, protože eh, málo kdy je eh, ten vrak tak vzdálen od pobřeží tady v případě tedy vnitrozemské plavby. Ovšem, v případě volně tekoucích řek je třeba ji také stabilizovat. Ono na moři obyčejně klesne dolů, ale tady jsou stále proudy. Potom eh, další fáze je vyložení nákladu. Ty lodi nejsou dostatečně eh, silné na to, aby eh, se mohl, mohli odtáhnout i s nákladem se dna nebo z toho místa, kde uvíznuli. Takže tahle fáze je nejsložitější z celé té procedury záchrané. A potom závěrem eh, je tady eh, to vytažení vraku a to už je poměrně jednoduché. Podívejme se teď na možnosti, eh, které máme, abychom celou dobu záchranné operace zkrátili. První krok je vytvoření scénářů nebo strategií pro nehody. To, že nějaké jsou, vlastně nevedlo k úplným katastrofám, ale to, jak vážné ty následky eh, potopení eh, lodi jsou, hm, vede k tomu, že je třeba tyto eh, strategie zlepšit. Čili je třeba vytvářet strategie a scénáře podle aspektů následujících za prvé eh, to, jaké nebezpečí to představuje pro osoby a okolní životní prostředí. Potom je tady eh, stěžující, přitěžující okolnost a sice eh, přítomnost nebezpečných, nebezpečného zboží. Potom stabilita situace na místě a sice stav říčního dna Potom je tady eh, samotná ta záchranná operace, jde o to, jaký typ operace to bude a tak podobně. A potom je třeba přihlednout k dopadům na celkovou říční plavbu na místě. Dávám eh, příklad. Námořní platba a eh, železniční přeprava už nám mohou být inspirací pro to, jak v takovémto případě postupovat. Pokud se podíváme na konkrétní materiální opatření, tak tam je důležité eh, sledovat, jestli eh, je eh, snadné dát k dispozici materiál podél lodní cesty, tak, aby bylo možné maximálně rychle zasáhnout. Na fotografii vidíte. Ještě ne? Aha, tady. A tady vidíte situaci na Rýně eh, v případě toho Valdofu. Takže jde o tento materiál, který je poměrně jednoduchý a který musí být eh, k dispozici na strategických místech, tak aby ty eh, lodi, které se tam potopí, bylo možné rychle zafixovat na místě a aby bylo potom možné provádět návažné činnosti. Eh, eh, pokud jde o eh, suchou vykládku, tak tady potřebujeme jeřábové lodi, ty jsou stále vzácnější. Co ovšem udělat, aby takové věci byly k dispozici podél řek? A potom jsou tady také čerpadla pro tekuté náklady. Ty, ty není složité eh, rozmístit, ale je třeba na to být eh, připravený, protože k tomu může dojít kdykoliv. Potom je tady důležitá věc a sice disponibilita odborníků eh, v oblasti nebezpečných látek. Jak se ty látky chovají v případě havárie? A pokud ty látky tedy přijdou do styku s vodou. Nelze se připravit na všechno eh, předem, takže je nezbytné, aby v těch týmech, které dělají takovéto operaci, tak kromě odpovědných orgánů a státní zprávy a těch, kdo provádějí tu záchranu, aby tam byl někdo, kdo se v tom odborně vyzná, tak aby rozhodnul, jaká opatření přijmout. záběrem. Eh, rozhodování samotné to je poměrně eh, složitá eh, záležitost. Známe všechny možné rozhodovací procedury mezi bezpečností, ochranou zájmů, ochranou životů a tak podobně. A vzhledem k tomu, že tady je to poměrně velké ohrožení životního prostředí, veškeré překrování v tancích a v kontejnerech eh, souvisí eh, s přepravou eh, nebezpečných látek a je třeba připravit Eh, tu rozhodovací strukturu tak, aby bylo možné v dané zemi to co nejdříve eskalovat na nejvyšší úroveň, a aby se to například dělalo eh, pod eh, vrži ministra vnitřních záležitostí nebo něčeho takového podobného, tak, aby ty operace byly, tedy prováděly se rychle a efektivně. Závěrem. Vzhledem k tomu, že i podél řek je čím dál tím mm, méně tažných člunů. V současné době už ty eh, lodě jsou tak silné, že tohle není vlastně třeba. Tak ta flotila, která je k dispozici eh, v námořních přístavech, by se měla přizpůsobit tak, aby mohla intervenovat i v, eh, na řekách, na vodních cestách vnitrozemských tam, kde bude nasazena, nebo kde může být nasazena. Čili tohle je takový eh, přehled té problematiky, eh, kde se pokoušíme eh, dosáhnout dohody se členskými státy a zjistit, jak a za jakých okolností bychom mohli tedy zasahovat. A potom dovolíte-li ještě hypotéza k Eh, tomu, co eh, se mohlo stát eh, s tou lodí Waldorf. Možná, že byla přetížená, byla údajně přetížená takhle. Já jsem tady nakreslil toto. Tady vidíte, ta loď byla naložena tak, jak je to nahoře nakreslené. To znamená, že celkově tam mm, bylo 2400 tun ve sedmi tancích No, ono to mělo být eh, ve čtyřech tancích, eh, které měly být plně, eh, tedy úplně plné, tak, aby v těch tancích nebyla už, nebylo už nic volného, žádné volné tekutiny na povrchu. Ty jsou velice důležité, protože ty hodně ovlivňují stabilitu, jak při pohybu o lodi, těžiště lodi se potom rychle mění a tím může ta loď rychle přijmout, eh, tedy přijít o svoji stabilitu. Hypotéza je, že tohle se u Waldorfu staro a potom u eh, Lorelai, ta v té zátoce mohla ta loď eh, tedy uvíznout. To je alespoň hypotéza, se kterou pracuje prokurátor v Koblencu. Eh, pane předsedo, eh, to je všechno ode mě a jsem vám teď k dispozici k odpovědění případných dotazů. Thank you very much in... Já vám děkuji. Oběma. Mám, mám tady paní Wortmann Kohl, pan Meister, eh, pana Van Dalena, paní Lichtenberger. Jestli eh, chcete, tak eh, prosím se ještě přihlašte, ale eh, začnu s paní Wortmann Kohl. Děkuji, pane předsedo. A děkuji i panu eh, Berlingovi a panu van der Venfovi eh, eh, za to, že jste se sem dostavili, abych jste s námi probrali, jak předcházet takovým nehodám, když už k tomu také dojde, jak zabránit tomu, té dlouhodobé, tomu dlouhodobému zablokování řeky. Protože mm, my všichni jsme pro vnitrozemskou plavbu a, a samozřejmě potom je třeba um, zajistit její důvěryhodnost a o tu přicházíme při takovýchto zablokováních. Já s radostí tedy e, s, vidím, že s, e, tady probíhá spolupráce mezi Ústřední e, komisí pro plavu na Rín a Evropskou unii při přípravě technických podmínek, mm, protože před několika lety to bylo jinak a já velice ráda slyším, že vaše odbornost je teď tedy používána k dobré spolupráci s Evropskou komisí. To je tedy, nebo díky tomu je možné splňovat technické podmínky. Pokud jde o vaši prezentaci, tak já vám děkuji eh, za ten výklad eh, i za výklad eh, možného příčiny té, toho, té nehody. A já se zeptám, jak jakým způsobem se provádí inspekce eh, toho naložení. A v případě, že dojde k eh, nehodě, jak to, že to trvá tak dlouho? Mně se nezdá, že eh, úřady na železnici nebo na silnici jsou rychlejší než tady na v řece všichni ty odborníci, všechno to eh, by se mělo automaticky vytáhnout z, eh, eh, ze zálohy. Jak to, jak to, že tady je ta připravenost menší na řece? Hm, máte ten dojem tedy, že ty říční úřady jsou méně připravené? A také děkuji za to, že jste eh, vysvětlil, jak eh, připravit materiál a týmy eh, s odbornými znalostmi v oblasti nebezpečných látek a životního prostředí, aby bylo možné mít dobrou strategii, abychom zabránili tomu, co se stalo v roce 2002. A zeptala bych se, vy teď máte tedy scénáře pro to, jak jsou připravené členské státy tohle eh, všechno eh, ve skutečnosti v praxi naplnit a co může Evropská unie, eventuálně my, udělat k tomu, aby eh, tady byl pocit, že to je naléhavé, protože hm, když to je na silnici tak, a na železnici, tak to je všechno vždycky rychle a při říšní přepravě to také musí být dobře upraveno a o to nám jde. Děkuji, pane předsedo. Já se tady připojuji k paní Wortman Kohl. Nejdříve děkuji za tu prezentaci. E, jsem proto, aby se říční plavba e, také více používala do budoucna, abychom, aby se jednalo rychleji a zeptala by se prakticky na to tež. Já mám ten dojem, že ono se to může optimalizovat, ale vypadá to tak, jak říkají pánové, že v současné době je to v zásadě docela dobré, jak to funguje, když dojde k nějaké nehodě s odstraňováním příčiny ale nechtěli byste více, co očekáváte od nás, jak můžeme vás podpořit, protože Rýn je to vlastně taková dálnice. A když eh, chceme tedy eh, dále eh, rozvíjet říční přepravu, tak jak zajistit, aby nebylo ohrožováno životní prostředí ani okolí? a potom ehm, plánování eh, nehod ehm, a prevence nehod. Co můžeme udělat ještě víc? My liberálové nejsme pro nějaké další eh, předpisy, ale neexistuje nějaká potřeba předpisů nebo kontroly, se rovnou zeptám. Například tak, aby se při nakládání nedělaly žádné chyby, protože ono je nejlepší eh, vždycky tímto způsobem nehodám předcházet. Děkuji. Děkuji, pan Van Dalen. Děkuji. Děkuji vám za vaši prezentaci a za to, že jste přišli. Já bych si tak představil, pane předsedo, že hm, tady pravidelně vlastně o tomhle jednáme. Teď tady jednáme o konkrétní nehodě ale ono by bylo dobré, kdybychom my jako e, výbor pro dopravu pravidelně jednali do budoucna se dvěma nejdůležitějšími e, komisemi, nejenom tedy komisí e, pro Rýn, ale i pro plavbu po Dunaji. Bylo by zajímavé vyslechnout, jak se tohle řeší na Dunaji a jaká je tady spolupráce mezi Dunajskou a Rýnskou komisí. Já bych tedy, pane předsedo, navrhl, abychom s oběma komisemi ne eh, kvůli eh, téhle nehodě, ale eh, abychom s nimi prostě obecně jednali. Potom k té nehodě. Naštěstí je říční přeprava poměrně bezpečná a tohle se stává málo kdy, ale když už k tomu dojde, tak to má nesmírný dopad. V roce 2007 Excelsior ztratil desítky kontejnerů a tím byl Rin zablokován na týden Teď byl Rýn eh, zablokován ještě mnohem déle a velký problém v případě tohoto, eh, v eh, této nehody bylo, že tady byl, bylo několik mrtvých, tentokrát ne tedy, a mě dokonce volali rejdaři, kteří byli naprosto bez, bezradní, byli na kraji krachu, protože Rýn byl zablokován tak dlouho. Ta nejdůležitější otázka samozřejmě je, jak Komise pro plavbu na Rýnu bude teď vystupovat, aby eh, zajistili, zajela, zajistila, aby takovéhle blokády řek byly, eh, aby se jim předešlo? Samozřejmě je třeba mít uh, řádný vyprošťovací materiál. Ten materiál musel přijít z uh, Rotterdamu a víme, že vzhledem tomu, že byla vysoká uh, voda, tak to nešlo uh, pod řadou mostů, proto to trvalo dlouho co udělat eh, pro to, aby eh, na středním Rýnu byl k dispozici materiál eh, tak, aby se rychle dal zasahovat, když něčemu takovému to dojde. Další věc, pane předsedo, je otázka stability. Netýká se to jenom vnitrostátní nebo vnitrozemské plavby, ale i, i letecké přepravy. A to je kritická věc. Já bych se zeptal, kdo zajišťuje, aby eh, eh, lidé na palubě eh, vypočítávali stabilitu správně a aby se to všechno upravilo správně. Tady někdo může říci, vím zhruba, jak to je a jedem. A kvůli spěchu se to nebude předělávat. Takže já bych se rád zeptal, jak to je teď zařízené. Pokud je konkrétně o Waldhof, tak tam eh, generální prokurátor eh, u soudu v eh, Koblencu řekl, že ta loď byla naložená špatně a byla přeložena o 600 tun. A tady v tomto případě je asi odpovědný kapitán, respektive zaplatí to pojišťovna. Nebo je to tak jednoduché, a nebo jsou nějaké aspekty, ke kterým musíme přihlížet. A závěrem, pane předsedo, ještě jedna věc. Když už tady máme eh, v odborníky na říční plavbu, eh, víme, že tam je nedostatek eh, personální a kvůli tomu stále více lidí, například z Filipín, nejenom z Rumunska nebo z dalších zemí z východní Evropy, ale dokonce z Filipín pracuje v říční plavbě. Dokonce i v nizozemské flotile po nizozemcích největší skupina cizozemců v jsou eh, Filipínci. A já se ptám, jaké to má eh, důsledky, zejména pro eh, bezpečnost, to znamená pro komunikaci na palubě, pokud je o jazyk, jakým se hovoří, a o vzdělání těch lidí. A tohle je určitě otázka, kterou si musíme klást, když už tady máme tolik odborníků. Děkuji. Paní Lichtenberger. Děkuji, jenom eh, krátkou eh, repliku na pana Fandálena. Já vám můžu akorát říci, i eh, na holandské mm, velké kamiony na silnicích jsou řízené kazachy, kteří neumí naše písmo a potom ohrožují silniční provoz. Bohužel, to je běžná praxe v dopravě že aby se stlačily platy, tak se lidé pokoušejí v uvozovkách ty o trochu dražší eh, řidiče eh, z vlastních eh, řad potlačit a um, vyhnout se jim. Proti tomu bohužel uh, pomáhá jenom kontrola, jinak nic. Ne, já, já mm, jenom když vy hovoříte o tom, že to dělají na holandských lodích, to, to nemělo být nic proti Holandsku. E, Němci, Rakušani to taky dělají, určitě. Ale ty otázky e, přepravy jsou tady velice důležité. Já říkám e, velice důležité, protože se často ignorují protože ono nejde jenom o pravděpodobnost Eh, že se nějaká taková nehoda stane, ale co se může stát při jedné jediné nehodě. Když si čtu o těch tunách a, a vidím tady kyselina sírva, tak to může být obrovská nehoda. A může to vést k neobnovitelným škodám, nenapravitelným škodám na té řece. Musíme si uvědomit, jak citlivá jsou, citlivé jsou ty říční toky. ale musíme si uvědomit, že tady můžou být opravdu nenávratné, nenapravitelné škody. A proto je třeba, aby mnohem lépe kontrolovala, mm, eh, se, kontrolovali, eh, se kontroloval náklad toho zboží. A když to tady tak mělo být, tak lidé, kteří eh, nakládají s nebezpečnými látkami, často to berou na lehko, očividně. A my si musíme uvědomit, tohle je příliš velké riziko, i pro ten velice nepří, nepravděpodobný případ, že se něco stane. Čili já si tady eh, přeju, abychom se více zaměřili na eh, nebezpečné eh, zboží při, při přepravě. Doprava bezpečnosti je prostě velká otázka. A ještě jednou ke srovnání s tou velkou dálnicí v Evropě. na, na dálnici mezi Mnichovem a Veroně je třeba, aby e, všichni požárníci byli vyzbrojeni tak, aby mohli řešit velkou e, nehodu. Já si myslím tedy, e, že požárníci pravděpodobně asi nejsou integrováni do takové sítě. Požárníci podle Rýna. Tam se nic takového neplánuje, i když je to nutné, aby se rychle na místě mohlo zasáhnout nemůže se eh, držet eh, v každém přístavu eh, někdo, kdo potom bude zasahovat vnitrozemí. A když se to udělá, kdo to zaplatí samozřejmě? A proč ne? A když ne, tak proč ne? To je velice důležité, protože když tato bezpečnost nebude zaručena, takže potom je otázka, jak my můžeme ehm, podporovat vnitřní, eh, vnitrozemskou plavbu, když eh, nezabrání, nezabráníme nehodám. Je důležité samozřejmě ehm, do, je důležité budovat eh, odbornou kompetenci, ale podle mě to souvisí i s těmito preventivními opatřeními. A potom jsou tady také logistické možnosti pro řešení nehod samotných. Já se obávám, že se to netýká jenom Rýna, ale všech eh, říčních cest. My potřebujeme jasný obrázek o tomto. Jak vypadají eh, ta bezpečnostní opatření, jak se prosazují v eh, praxi, protože bezpečnostní opatření už je k ničemu, když je někdo mrtvý, kdy, když bude, pardon, když bude Rýn mrtvý. Tady musí Evropská unie eh, si udělat alespoň nějaký eh, přehled. Mm, já si myslím, že je nesmysl eh, harmonizovat rozděly, rozměry lodí, tak aby prostě, a to spousta provozovatelů chce, ale oni jsou různé podmínky. Nemá smysl mít stejně velké lodě na Rýně a na jiných řekách ale spíše třeba se společně podívat, kde jsou rizika a jaké jsou eh, eh, nouzové plány. Jsou tady technické podmínky, aby v případě je velké havárie by se mohlo rychle zasáhnout. A proč ne? Proč? A když ne, tak proč? A když ano, tak kdo za to zaplatí? On nejde o nějaký e, velký e, nebo drobný problém, a o nějakých e, pár eh, emisí, když někdo použije eh, špatnou, eh, špatné palivo, ale jde o to, že část nějaké řeky může být mrtvá na dlouhá léta nebo desetiletí. Pan Rike, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nechci opakovat, co tady zaznělo, ale chtěl bych zdůraznit jeden menší problém. Za prvé, ty infrastruktury, e, které byly možná za těch posledních 150 let e, dost vylepšeny, zůstávají nicméně pro tu e, říční dopravu tím, čím byly. A přitom se vlastně od 250 tun jsme se posunuli mnohem dál, na 5 tisíc tun a dál. Takže je tady otázka kapacity, eh, čím dál tím eh, možností, čím dál tím eh, Eh, snášení čím dál tím větších nákladů a s tím vzrůstající nehodovost. A já bych eh, se chtěl zeptat na následující věc. Existují tady určité definice, určitá omezení, určité kontroly těch nákladů. Za druhé, uvažuje se vůbec o nějakém omezení té kapacity, a nebo budeme svědky neustálého narůstání do nekonečna. A třetí otázka. Jaké jsou ty e, zajišťovací mechanismy. Já vím, že je to samozřejmě otázkou e, těch či o něch přepravců, těch či o něch institucí a orgánů. Nicméně e, ptám se, zdali to pojištění také se dotýká následků té dopravy a následků ekologického poškození poslední otázka. Domníváte se, že propojení těch sítí, sítí může přinést, eh, dejme tomu, něco pozitivního eh, v oblasti vedení těch, eh, těch jednotlivých linek a případně i sdílení nákladů? A za druhé, jak to vidíte s mozelou? Děkuji, paní Sabasa. Děkuji, pane předsedo. Celá řada otázek už tady zazněla. A když se, dejme tomu, jedná o spolupráci s komisí pro Rýn, ale já e, nesouhlasím s jednou věcí, co řekla paní Lichtenberger v tom smyslu, že bychom možná měli zakázat e, to plavbu po, e, či nákladní plavbu po Rýně všeobecně, tak to určitě ne, ale chtěla bych se zeptat ještě něco jiného, možná, že jsem věc špatně pochopila. Je tady určitý režim pro řízení rizik? Existuje vůbec něco takového? Moje zkušenost eh, ukazuje, že když jsou nebezpečné eh, výrobky, Eh, dopravovány, byť třeba na krátkou vzdálenost, dejme tomu pěti kilometrů městem, tak tady musí něco takového existovat, určitá prevence rizik. A kdo vlastně za to zodpovídá, kdo pak rozhoduje, jak se bude postupovat v případě, že dojde k nějaké nehodě, eh, k té, které samozřejmě dojde v jednom konkrétním státu, ale ta nehoda může ovlivnit situaci v dalších zemích. Takže kdo je tou rozhodující osobou či eh, entitou? A ještě jednu poznámku Eh, máme různá školení na otevřeném moři, eh, máme tam také určitá eh, systémy pro řízení rizik a ty věci se někdy trochu překrývají. Samozřejmě, že vnitrostátní doprava je specifickým typem, ale možná, že bychom mohli používat také určitá specifická, určité specifické režimy pro řízení rizik, které již existují. A pak ještě Eh, další otázky, na ty se snad dostane. Děkuji, takže prosím, pane kolego, začněte. Ano, eh, já začnu, když dovolíte, s eh, určitými vysvětleními. Tak nejprve to, co lze říct, je skutečnost, že ve vnitrostátní dopravě, říční dopravě dochází k malému počtu nehod. A to vlastně vedlo k tomu, že jsme se vlastně na případné nehody nedostatečně eh, připravili. Je tady určitý problém s organizací eh, těch záchranných přípravných, eh, těch záchranných prací a vlastně znovu otevření dopravy. To všechno spadá do národních e, pravomocí, abych odpověděl na konkrétní otázku paní poslankyně. A je skutečně obtížné e, nějak ingerovat do těchto vnitrostátních pravomocí co se stalo s Waldorfem. Právě došlo tady k prodlouženému přerušení. Tato přerušení eh, nevedlo k nějakým ekologickým škodám, k tomu nedošlo. Byly tady určité obavy eh, z tohoto, ale ty se nenaplnily. Eh, škody byly především ekonomické, jak řekl pan Van eh, Dalen, byly to miliony eur, protože ta doprava byla přerušena, zablokována na dobu více týdnů. A je škoda, že vlastně tady neexistuje nějaký <clears throat> mechanismus náhrady škod, který by byl přiměřený. Ty, ta plavidla, která byla zablokována, pokud nejsou osobně e, vlastně jednotlivě pojištěna proti takovému typu rizika, tak v tomto případě nic náhradou neobdržela. Takže tady je třeba modernizovat ty e, programy a do pravidel do preventivní bezpečnosti, která jsou obecně řečeno dobrá, E, je ještě potřeba něco připojit. Připojit tam určitá pravidla, která by umožnila efektivně a rychle e, intervenovat v takovýchto situacích. Především je třeba vědět, jak manipulovat s nebezpečnými, obtížnými látkami, přesně vědět, co je třeba pro to, aby tyto látky byly odstraněny v případě nehody. A právě v tomto konkrétním případě tady byly určité nejistoty e, v té věci Waldorf, protože pravidlo pře, e, vážilo nebezpečné látky, které e, mohly i vybuchnout a e, nebylo jasné, jak by e, se ty látky zachovaly v případě, že by třeba byl učiněn pokus pro jejich odčerpání z plavidla nějakým otvorem. Takže reakce těch výrobků musí být bezpečně známá, tak, aby bylo možno adekvátně organizovat pomocné záchranné práce. A teď k té otázce stability. Samozřejmě určitá nařízení tady existují, co se stability týče rodiče. A my nepotřebujeme nějak doplnit tato nařízení, spíš určité mechanismy, které by zajišťovaly, že tyto nařízení, tato nařízení budou efektivně uplatňována. Takže více osvěty, více výuky je zapotřebí, více nástrojů, více softwaru, který by byl schopen propočítat, jak si v takovýchto situacích poradit, jak e, jednat a nejenom pro případ přepravy nebezpečných e, látek, ale obecně pro e, plavidla jako taková, protože i ta, která nepřepravují nebezpečné látky, mohou dlouhodobě blokovat dopravu pro ostatní. Děkuji a teď dám ještě slovo kolegovi. Děkuji, pane předsedo. Možná eh, ještě eh, zůstanou u těch nebezpečných látek. Neměl by vzniknout milý dojem, že eh, ta přeprava nebezpečných látek jinak není bezpečná po řekách. V předchozích letech podle námořní přepravy jsme se inspirovali a zavedli jsme režim přepravy v dvoustěných lodích a Eh, zavedla se úplně nová flotila, která eh, splňuje předpisy a cílem je právě, aby se eh, co nejbezpečněji přepravovaly nebezpečné látky až do roku 2018. Budou, nebo v roce 2018 už budou všechny lodi takové. U Waldorfu spíše máme fenomén, který je velmi vzácný a sice, že ty lodi v praxi nemají žádný problém se stabilitou. Jsou to zvláštní transporty vždycky. Teď se to, tady na to ukazuje kontejnerová přeprava s poměrně vysokými e, těžišti e, nákladu. A v tomto případě, v případě přepravy v tancích, je tady volná hladina kapalin v tancích. A vzhledem tomu, že ta stabilita v e, říční plavě v 99% případů není problém, tak si dokážete představit, eh, nebo dokážete představit, že když je eh, loď eh, naložena uhlím nebo něčím takovým, tak tam problém opravdu není, takže se tomu prostě nevěnuje pozornost. A teď je otázka předpisů, vzdělání námořníků a kapitánů. V každé praxi prostě se na to moc často nepřišlo. A teď vidíme i Eh, že to přijímají podniky v každodenním, eh, v každodenním eh, provozu, že je třeba předpisy posílit. Potom je tady, potom tady byla několikrát zmíněna zmíněno krizové řízení a předpisy pro případ krize. To je samozřejmě otázka, kterou, nebo za kterou zodpovídají primárně země, ve kterých je ta eh, řeka, to znamená v tomto případě hlavně Německo. A já bych eh, poukázal na příspěvek, který eh, zanedlouho mm, který nedávno vlastně předložilo německé ministerstvo v Bonu k otázce organizace krizového řízení v případě nehod v říční platbě. Existuje něco takového pro německé pobřežní vody a oni teď eh, chtějí eh, udělat něco podobného i pro říční plavbu. Eh, chtějí zavést takovou strukturu, která povede k tomu, aby bylo možné mm, eskalovat ten problém na co nejvyšší politickou úroveň, co rychle, aby se prostě přijala dalekosáhlá opatření, která budou okamžitě působit. Potom tady eh, celá řada lidí hovořila o eh, potřebě scénářů. Scénáře, které umožní definovat strategii i materiál nezbytný a eh, už předem připravit rozhodnutí tak, aby se prostě posouvalo podle scénáře a potom už se jelo tedy bez výjimek. K tomu také patří ty znalosti nebezpečných látek. My už jsme na to narazili a já to ještě jednou zdůrazňuji. Během eh, vy, mm, eh, tahování eh, Waldorfu se laboratorně zkoumalo, co dělat s tou lodí, aniž by ta, aby ta loď okamžitě vybuchla, protože tady bylo riziko vzniku mm, výbušných směsí v těch tancích. Takže eh, teď jde o to, aby se, muselo, eh, aby se okamžitě mohlo jednat a aby to nemuselo jít do laboratoře nejdřív. Potom tady byla jedna otázka eh, k původu posádek a k potenciálním problémům, které by to mohlo vyvolávat, pokud je o komunikaci na palubě. Ano, opravdu. V říční plavbě probíhá transformace srovnatelná s tím, eh, co proběhlo v námořní plavbě před 30 lety. Je tam celá řada různých národností a tedy eh, i eh, jazyků. My o tom víme, máme proto pravidla pro komunikaci. Byť ta pravidla možná v tuto chvíli v stávajícím kontextu jsou poněkud rudimentární. Ano, v zásadě jde o to, že Hlavním cílem eh, je teď upravit eh, stávající pravidla, ale musíme zjistit, kde jsou eh, problémy. Pravidla, pravidlo je takové, že komunikace mezi lodí a pobřežím musí probíhat v jazyce dané země, to znamená v Němčině v tuto chvíli. Pokud jde o komunikaci na lodi, tak tam jde o to, co stanoví vlastník, tak aby eh, nevznikly žádné problémy. Potom tady jde ještě eh, zvětšení těch ehm, eh, měřítek. Já si myslím, že jsme dosáhli hranic, které jsou dané kapacitou infrastruktury. Před dvěma lety jsme měli eh, uměři, tedy eh, umělé cesty a teď máme 135 metrů maximum eh, na Rýně a to je maximální rozměr lodi. Když to překročíme, tak narazíme na spoustu problémů. Nejenom pokud jde o bezpečnost, ale i pokud jde o následky. Když se stane s těmi loděmi něco, dokážete si představit, jaké to bude mít eh, dopady. Tak eh, myslím, myslím mm, u lodí větších, které jsou nebo delší než 30, 135 eh, metrů, ta řeka je určitým způsobem hluboká a zakřivená a prostě tak by to nefungovalo. Mohlo by to vést k nesmírné řetězové reakci. Pane předsedo, já si myslím, že tímto jsem eh, vyčerpal eh, všechny eh, otázky, ale pokud to tak není, tak stále zůstanu k dispozici. Děkuji. Pánové, děkuji vám, Neokrát vám opravdu děkuji za vaše prezentace i za odpovědi na otázky našich členů. Jak víte, z naší soudky ve Štrasburku považujeme vnitrozemské vodní cesty za důležitou dopravní infrastrukturu a rozhodně se domníváme, že jak Rýn, tak Dunaj představují důležité tepny v našem dopravním systému v Evropě. A z toho vyplývá i ten zájem o to, co se odehrálo a co se děje, zvlášť v tomto konkrétním případě ve vztahu k Rýnu. Takže vám mnohokrát děkujeme za to, že jste mezi nás přišli. Velice si toho ceníme. A možná, že bychom, jak už jsme to říkali ve Štrasburku, mohli takováto setkání pořádat pravidelně, protože vás to možná překvapí, ale my ku podivu do Štrasburku jezdíme celkem často. Někdo by mohl říct, že až příliš často k tomu se vyjadřovat nechci jako předseda, nicméně mnohokrát vám děkuji. Děkuji vám za prezentace a za odpovědi na otázky. Děkuji vám. Okay, colleagues, I'm gonna... Dobře, kolegové. Dávám desetiminutovou přestávku, počkáme si na zpravodaje k železničnímu balíčku. A pak samozřejmě přejdeme také na zprávu pana zásady. A já doufám, že pan že k panu zásadovi se dostaneme do 11.45, takže u toho železničního balíčku budu přísný, abychom dodrželi ten čas, který jsme si vymezili. Takže teď ještě čekáme na paní Serakiany. Přestávka. 10 minut. Maximálně. Colleagues, comfort break over. Next item on the agenda is the... Kolegové, přestávka končí. Další bod na pořadu jednání je jednotný evropský železniční prostor přepracování. Spravodajka je paní Serakiany. Deboro, máte slovo. Can you, can I just... A jen bych ještě řekl, že pokud se chcete vyjádřit, dejte mi vědět včas, že chcete mluvit. Abych zajistil, že rozdělíme čas mezi ty, kdo chtějí mluvit. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Takže jak to teď vypadá s diskuzí kolem reformy železniční dopravy? Vznikla kompromisní dohoda ohledně regulačního orgánu. Souhlasíme s tím, aby tento orgán eh, měl opravdu velice výraznou pozici, silnou roli, pevný statut, tak, aby tady nedocházelo k diskriminaci na trhu. Předseda správní rady či předsedové eh, této správní rady budou eh, jmenováni příslušnými národními parlamenty a musí Eh, také deklarovat, eh, jak jsou na tom se svými zájmy. To prohlášení o eh, zájmech a následující texty musí být dodrženy tak, aby e, tito lidé opravdu byli oproštěni od e, veškerých vlivů jak e, vlád, tak soukromých subjektů. Dále došlo k dohodě ohledně finančních záležitostí, správce infrastruktury, Správci souhlasí s podnikatelským záměrem, s business plánem tak, aby se prostě postupovalo nediskriminačním způsobem v jednotlivých etapách a v kompromisních textech jsme také odsouhlasili eh, to, že členské státy eh, jistí se zavázají, že tady nebude existovat deficit víc než dva roky, případně ty nadbytky z aktivit a dotace eh, států budou smysluplně využity a e, bude docházet k předběžným platbám ze strany států. A e, došli jsme ke kompromisům i v řadě dalších otázek. Já je postupně vyjmenuji, ale chtěla bych zdůraznit jednu věc, a to se nám zdá důležité, e, a to, že důležitá část reformy, se týká právě toho regulačního orgánu, sítě a finanční záležitosti. To jsou klíčové věci. Vzhledem k tomu, že o nich bude samozřejmě jednat rada. A kompromisní eh, dohoda byla také dosažena v oblasti nediskriminačního přístupu všech železničních subjektů. Dospěli jsme k také k dohodě e, ohledně e, přílohy 3. Rozhodli jsme se, že ji necháme tak, jak je, a to mimo e, vlastně paliva, poskytování paliv. A tady se jedná o ty více leté smlouvy na základě návrhu komise, e, to bylo pět let, e, rada přišla s tříletou lhůtou a my jsme e, nakonec dospěli k tomu, že sedmiletá lhůta bude ideální i pro provozovatele infrastruktury, kteří potřebují střednědobý horizont. Pak ještě k financování a příloze 7 tam už se to zabývá jednotlivými podrobnostmi. A také vlastně je tady ještě otázka stávek, ale to samozřejmě spadá do národní pravomoce, to nebude Evropská unie řešit. Dnes odpoledne budeme také se stínovými zpravodají jednat. Já už jim předem děkuji. Myslím totiž, že ten kompromisní text, ke kterému jsme v průběhu léta dospěli, e, i když tady jsou ještě nějaké drobnosti, které musíme vyladit, e, tak e, jsou výsledkem určité spolupráce E, která nese své ovoce a text komise, e, původní text, je opravdu výrazně lepší. Pak je tady ještě článek 32 a příloha 8 a článek 15 e, s přílohou 1, která se zabývá Eh, definici infrastruktur a článek 6 a 7 s přílohou 1a eh, vztah eh, mezi jednotlivými aktéry a pak ještě bude třeba diskutovat o jednotlivých e, pozměňovacích návrzích, co se týče otevření trhu. Takže takhle asi ta situace vypadá. Opravdu jsme tvrdě pracovali a máme plnou naději, že již dnes odpoledne budeme schopni dokončit ten kompromisní text v celé řadě oblastí, které jsem tady zmínila. Děkuji paní Sakiany. Pan Groš. Pozicna, eh, kolega Kunis. Děkuji, eh, pane předsedo, pan kolega mi právě eh, přišel, ale já přesto budu hovořit za EPP. A chtěl bych vám sdělit, že nejdříve bychom rádi chtěli poděkovat paní zpravodajce za práci, kterou odvedla ještě před letní přestávkou jsme přesvědčeni, že v mnoha bodech eh, jsme schopni dosáhnout eh, cestu k, nebo dosáhnout eh, schody v řadě pozměňovacích návrhů. Pro nás je důležitá nezávislost regulačního místa a financování, způsoby financování, otevření trhu, smlouvy, služby, které se mají nabízet ale eh, jde také o to, že musíme hledat eh, v parlamentu širokou většinu a abychom věděli, který směrem se posouváme, tak musíme také vědět přesněji, jak eh, vnímají budoucnost Rada a komise. A musíme tedy chronologicky zjistit, tedy jak co bude nejlepší kdy předložit. A proto si myslím, že je také dobré sledovat práci z a, a to tak, abychom mohli dosáhnout výsledku, za kterým bude moci, budeme moci stát jednotně. Takže já teď nepoukazuji ani tak na obsahy. Víme, co je důležité pro EPP. Musíme s dalšími frakcemi sladit chronologii, tak abychom jasně se mohli stavět eh, do silné pozice vůči komisi a radě. Děkuji, pane Groši. Pan Tremosa. And I'm working on about four, four minutes each Thank you very much, Mr. President. Tak asi čtyři minuty eh, má každý řečník. Děkuji. My jsme eh, skutečně eh, na zasedání stínových zpravodajů výrazně pokročili v tom přepracovaném znění a cílem je usnadnit rychlejší přijetí. Ve většině kompromisů snad dospějeme ke konečné schodě dnes odpoledne, ale vidím tady určité potíže s tím oddělováním, s takzvaným unbundlingem. Tady si myslím, že zatím ještě není ve výboru výboru jasná většina, tak, aby to, to, tento postup výrazně mohl být podpořen vzhledem k tomu, že tady je ten celý balíček, tak eh, v této věci, tak já osobně bych byl proto, abychom toto téma vyňali z, naší, z našeho jednání. To by nemělo znamenat, eh, že to snad nepovažujeme za důležité. Samozřejmě, že eh, v tom přepracovaném znění bychom měli stanovit jasné datum pro komisi pro nový návrh. Hlavním tématem tématem je pro nás otevřený. trh. To je určitě ta úplně zásadní priorita. Musíme také posílit regulační orgány na národní a evropské úrovni a v tomto směru bychom chtěli posílit znění eh, toho kompromisního návrhu, konkrétně článek 57a a 56.3c. Pokud to oddělení necháme mimo tento balíček, eh, tak samozřejmě eh, tak eh, tady vznikají nové možnosti i pro nezávislý, nezávislý studii a tak dále. Pro článek 13 to znamená, že pokud Eh, pokud eh, tedy eh, unbundling nebude v celém textu, tak by neměl být ani tady. A pak je tady ještě článek jedna. to znamená to, co je vyňato. Spravodaj některé ty A, C a F body chce vypustit. A a F by měly zůstat. Vyňat je nedává směr, smysl, protože sociální služby, školy, a tak dále eh, eh, by byly nadále mezi přímými náklady. Děkuji. Na řadě je pan Zíle. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval zpravodaji, nebo zpravodajce, pardon, paní Serakiany, za odvedenou práci a také za snahu dospět ke kompromisům, jak před letní přestávkou, tak nyní. Dnes odpoledne s ní ještě budeme jednat a obecně řečeno mohu souhlasit s tím, že princip rozdělení odpojení bychom měli na nějakou dobu nechat stranou v průběhu vyjednávání přepracované verze. Očekáváme, že Evropská komise nám navrhne nové projekty, které se týkají um, odpojení v příštím roce a bude to znamenat, že teď můžeme postoupit ku předu rychleji. Když se podíváme na to, čeho jsme dosáhli v červenci já myslím, že článek 31 a 32 jsou teď v pořádku. Odráží se v nich naše dohoda o definici tržních segmentů. Výjimky pro přestávky a pro hluk v některých evropských členských státech, které mají e, jiné vozové parky, to se všechno také projevuje v článku 2 a výjimky jsou stejné jako ve společném postoji rady. A principy plateb v tomto tržním segmentu, které jsou naprosto mm, samostatné, ne vůbec nesouvisí s obecnou sítí. Já myslím, že to by se mělo lépe odrážet v tom kompromisním znění, v tom kompromisním návrhu. Mělo by to být jasnější. Já myslím, že ta červencová verze byla lepší než ta, kterou mám teď v ruce. Měli bychom tedy dál na této věci pracovat a já se těším na naši další schůzku a na další jednání se spravodajkou a se stínovými spravodaji a doufám, že se dohodneme na všem. Děkuji. Děkuji, pane Zíle. Pan Kramer? Já ich glaube, dass ich hier so anbahnt. Já myslím, eh, že eh, Kdybychom si to bývali eh, udělali eh, nebo dohodli předem, tak už jsme byli hotoví. Eh, od začátku jsme se shodli, že silnější nezávislý regulátor, který zaručí otevřenost sítí v Evropě, je nutný. V některých zemích jsou země uzavřené, ale není regulátor a obráceně pokud chceme mít eh, eh, otevřenou jednotnou železniční síť, tak jako je to u jednotného eh, nebe, tak musíme zajistit otevření sítí. A mně se zdá, že k tomu je nezávislý silný regulátor podmínkou, bez níž není. Víme, že přijde v rozhodnutí soudu, ať chceme nebo ne, a Matěj Groš eh, tedy říká, abychom si to už rozmysleli. Opravdu potřebujeme eh, hlouběji se tím eh, zabývat v Evropě, jak to všechno funguje, to je všechno v pořádku. A nemůžeme ztrácet ta témata ze zřetele. Mm, jde o otevírání sítí pro osobní přepravu. To je poslední, co je ještě uzavřené na národní úrovni. Ovšem máme tady také některé problémy. Například kompromisy. My chceme, aby, eh, pokud jde o eh, stávky, eh, my samozřejmě nechceme omezení stávkového práva, chceme ale informování. Evropský regulátor potom bude zasahovat pouze v případě konfliktu, ale ne, aby hm, měl tisíce rozhodnutí, to by bylo úplně šílené. Prostě tu kompetenci mít nebude. Byl by hm, přehlcen a potom by se k němu dostaly ty podstatné informace. Takže bude rozhodovat jenom v konfliktních otázkách, kdy je třeba zasáhnout z evropské úrovni. Také jsme proto, aby v případě třetích států jsme měli úpravu, to se netýká jenom Baltu, ale i dalších zemí. A je třeba, eh, nejsem proti i zmínění třetích zemí, ale můžeme říci, že daná země může mít konkrétní úpravu, protože jsou, je tam taková taková situace. A já vždycky říkám, že v Německu například, kde jsou otevřené sítě, máme organizaci jmenovanou, která se jmenuje MOFER, a tam eh, jsou združené všechny železnice, které nejsou státní. Když předseda této organizace by se stal regulátorem, tak já bych to um, Eh, uvítal, a, protože on zná všechny ty triky, ale dát tam někoho, eh, kdo eh, se v tom vůbec nevyzná, tak to, to jsem proti. Proto v Německu posledních šest ministrů strhlo jedině tím, že nikdy nedělali nic v dopravě, poslední šest ministrů dopravu. A potom úředníci e, říkali, nám je úplně jedno, kdo je pod námi e, ministrem dopravy, my si stejně děláme, co chceme. A já si myslím, že to neplatí jenom v Německu, ale i v Evropě. Thank you. Děkuji. Pane Kramere, já řeknu příští týden, vyřídím příští týden ministrům dopravy, co jste říkal, až se s nimi sejdu. Paní Wills? Děkuji. Já bych eh, chtěl hovořit o pěti věcích. Za prvé bych přivítala, eh, že eh, tady nemáme žádnou další liberalizaci nad rámec návrhu komise. Další rozšíření by mělo vliv na bezpečnost provozu i na cestujících a také by to oměřilo, eh, tedy eh, změnilo sociální eh, zabezpečení pracujících na železnici. Potom regulační úřad. Já si myslím, že ten rozhoduje o mm, investicích do železničních sítí, to je otázka politiky národních parlamentů ty určují, eh, kam se bude investovat do veřejných služeb. A pokud jde o eh, demokratické rozhodování eh, volených zástupců lidu, tak o tom se tady také hovořilo. Hmm, my, mm, já opravdu podporuji, pokud jde o tu regulaci, že regulátor má zasahovat jenom v případě konfliktu a ne, aby všechno schvaloval, protože jinak by to bylo nesmírně byrokraticky náročné. Třetí věc eh, jsou aktiv omezené eh, v přenesené pravomoci. My každopádně dáme přednost eh, spolurozhodování a já bych také navrhla pro další vyjednávání, aby všechny akty v přenesené pravomoci byly smazány z toho návrhu a potom my budeme mít mnohem lepší vyjednávací pozici do budoucna. Potom je tady minimální plnění eh, nebo zajištění služeb při stávkách. Tady eh, si přeju eh, dobrý výsledek k té příloze 7 při příštím jednání nových zpravodajů. Doufám, že budeme schopni se tam dohodnout ve prospěch práva zaměstnanců. A závěrem postupy pro naše jednání s stínových zpravodajů. Já bych si přála, aby pro další vyjednávání o kompromisech ty kompromisy eh, se neuzavíraly k celým eh, článkům, nebo nevyjednávali, ale jenom eh, k tomu konkrétnímu číslu, který obsahuje kompromis. Já si myslím, že to je mnohem vhodnější už pro hlasování o dalších návrzích. protože takhle by se jinak nemohlo eh, hlasovat po jednotlivých částech. Thank you, Mr. Kuhn. Děkuji, pan Kuhn. Já, danke, Děkuji, pane předsedo. Matěj Groš už eh, za EPP eh, vystihl ty základní věci. Tady je důležité, abychom i v oblasti tedy eh, liberalizace, eh, se zaměřili na ostatní mm, věci, jak by to mělo jít, tedy eh, u, tedy na, jak by mělo jít o infrastrukturu a o, o provozovatele infrastruktury. Nezávislý regulátor, a na tom se všichni shodneme, ano, ale potom to začne housnout, pokud jde o, o rovnost v případě hospodářské soutěže, o svobodu hospodářské soutěže až se budou vypočítávat náklady eh, za cestu, tak otázkou je, co se do nich všechno bude počítat. Myslím si, že jsme na dobré cestě tohle správně upravit. Tam bude třeba eh, udělat to či ono zlepšení a potom mm, jsou tady užité služby, to znamená mm, služby zprovoznění trati, které eh, často dělají zatím železniční podniky které často jsou 100% ve státních rukách. Máme tady potom eh, možnost, eh, že 20% služeb musí být dáno k dispozici, to je první krok, ale to by také mohlo vést ke komplikacím. Musíme tedy hledat praktické cesty, pokud jde o eh, zajištění podmínků i podmínek pro další eh, uživatele, eh, tak eh, například zajištění proudu nebo paliva pro další provozovatele na síti. Tak, aby tam existovala konkurence, aby tady, nebyla žádný mono, aby tady nebyl žádný monopol. Proto žádáme transparentnost, i pokud jde o výpočet nákladů nebo vyučtování nákladů. A potom tedy eh, to vypořádání, eh, tomu transparentnost vypořádání mezi provozovatelem infrastruktury a eh, provozovatelem přepravy. Já věřím, že na jednání s nových zpravodajů postoupíme v této věci. Děkuji, paní Gurmaj. No, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Především bych chtěla poděkovat zpravodajce za to, jak hodně se věnovala celé této věci. Samozřejmě poslouchla jsem si debatu, je to všechno velmi jasné. Samozřejmě budoucnost železniční dopravy v Evropě je na výsost důležitá nejenom pro Evropu, ale zejména třeba pro moji zemi, pro Maďarsko, kde jsme v poslední době neměli dost investic a měli jsme nedostatečnou modernizaci v železniční infrastruktuře, protože od 90. let byla hlavní prioritou síť, železni- síť dálnic a myslím, že nejenom v Maďarsku. A proto zjednodušení tohoto nařízení na základě přepracování vytvoření příznivých podmínek pro investice může být důležitou pobídkou pro rozvoj železnic. Tento text je velice důležitý vzhledem eh, k politice sousedství, vzhledem k dunajské strategii. Rozhodně by nám prospělo, kdyby se zvýšily investice a kdybychom rozvíjeli nejenom stávající síť, ale také propojení mezi jednotlivými státy. Kromě toho železniční doprava hraje zásadní roli ekonomikách nových členských států Evropské unie. Tam je to možná ještě důležitější než v těch, abych tak řekla, starších státech EU. Integrovaný evropský železniční prostor atraktivní pro investor by mohl také vést k tomu, že budeme mít vysokorychlostní železniční dopravu. Ta je v celé řadě nových členských států EU málo rozvinutá. A já jsem přesvědčená o tom, že výstavba železnic by mohla být motivací pro další rozvoj i v sociální oblasti a tak dále. Důležitý je také environmentální aspekt, nesmíme zanedbávat. Odpovídá to také cílům strategie eh, pro rok 2020 a cílům snižování emisí. Mnohokrát děkuji. Děkuji paní Gurmaj. Paní Majsnerová. Já, Děkuji, pane předsedo. Už eh, zde bylo hodně řečeno a očivně padla jednota, že potřebujeme další liberalizaci eh, výjmout z tohoto balíčku, ale pro mě je velice důležité, že eh, v Německu se říká, že odložené neznamená zrušené. V obou případech potřebujeme jak liberalizaci, jak tedy v Eh, oddělení provozování a, a eh, sítě a spojů. A kolega hovořil vlastně o těch různých tricích, eh, jak stížit mm, život konkurentům a my potřebujeme se inspirovat tam, kde je, tam, kde je otevřen přístup. přístup. Potřebujeme mít správného regulátora, někdo nezávislým. Potřebujeme, je to opravdu těžké někoho takového získat, kdo se v tom vyzná a zároveň je nezávislý. Na tom bychom se ale měli teď eh, shodnout dnes odpoledne. Mm, na jednání stínových zpravodajů jistě eh, dosáhneme dobrého pokroku, ale znovu neznamená to, že bychom chtěli, nechtěli jednat o další liberalizaci a, a rozdělení. Děkuji, pan Kantian. E Děkuji, pane předsedo. Věděli jsme, že ten úkol nebude zrovna procházka růžovým sadem, e, když k nám začaly chodit jednotlivá ta stanoviska. Ale to, že jsme dospěli e, k zrovna tomuhle návrhu, je trošičku pochmurná vize. E, začali jsme velice ambiciozně s dobrým projektem a po intervenci komise a jednotlivých frakcí jsme e, vlastně učinili e, velký ústup. Hodně se ty věci zpomalily. Je to špatné. Klíčové pro celý návrh je otevření trhu. Pokud na tohle budeme zapomínat, tak vlastně ztrácíme E, vítr z plachet. E, orgán, regulační orgán e, je užitečný, pokud je nezávislý a silný. Pokud ne, tak je to špatné. Nemáme tady určité údaje. Já každopádně doufám, že v brzké budoucnosti se nám podaří věci zvrátit a všechno vylepšit. Teď to z ekonomického hlediska vypadá poměrně pochmurně a my musíme na sebe vzít odpovědnost jednat rychle a jít směrem k těmto rozhodnutím tak, aby všechno eh, to, co tady máme před sebou, šlo cestou oživení eh, ekonomiky, tak abychom mohli věci znovu nastartovat v této fázi krize. Je to náš úkol, naše odpovědnost a podle mého názoru eh, tak nečiníme Eh, takže já to cítím jako eh, určité hořké zklamání, sděluji vám to, ty údaje nejsou takové, jaké by měly být. Doufám, že se k tomu nakonec dopracujeme. Paní Duro, děkuji, pane předsedo. Já sdílím to, co bylo řečeno ohledně významu eh, svobodného a otevřeného trhu Eh, ne pouze eh, kvůli sobě samému, ale proto, aby ten trh byl eh, lepší, aby služby byly kvalitnější, aby uživatelé byli spokojenější. A je tady také článek 13 a pozměňovací návrh 300. 93 a další ty jednotlivé služby, ta, jedno, ta jednotlivá E, vylepšení, nezávislost účetnictví a oddělené organizace. Je tady zapotřebí vytvořit prostředí pro nové E, nové e, provozovatele, ale je s tím spojené také určité nebezpečí. Use it or lose it, e, s tím principem souhlasím. Může sem, dejme tomu, přijít někdo nový, ale pokud historicky ukotvený operátor funguje dobře, proč za každou cenu věci otevírat? Takže jednejme efektivně, ale neotevírejme pro otevření samé, protože někdy to může vést k horší horším službám, než jsou eh, ty, které teď eh, eh, používáme. Tady jde i o údržbu strojů pro služby na nádražích v celé řadě našich členských států Eh, vlastně se zavírají nádraží, zavírají eh, eh, určité železniční spoje. Tam otevírejme, umožňujme novým provozovatelům, aby fungovali, aby případně i spolupracovali s těmi historickými provozovateli. Takže já bych v tom kompromisním návrhu byla pro něco, abychom byli efektivní. Pokud 20% bude otevřeno novým, proč ne? Ale jsou tady historičtí provozovatelé, kteří to eh, mohou dále provozovat, takže nedělejme to jen pro otevření samé. To je první věc, kterou jsem chtěla říct. A pak je tady ještě ten eh, princip minimálních služeb. Na národní úrovni samozřejmě se tyto věci musí řešit. Směrnice nemůže nějakým způsobem ohrožovat právo stávky. To by bylo opravdu nedobré. Takže v této fázi debaty jsem eh, tohle už pocitovala za nutné říci. Děkuji, pan Rike. Děkuji, pane předsedo krása Evropy tkví v kompromisu a nemoc Evropy eh, tkví opět v kompromisu. Takže eh, vidíme to, když dochází k určitým problémům. Samozřejmě otázka tkví v tom, že všichni eh, chtějí ambiciozní železniční dopravu, která by se vyrovnala dalším způsobům dopravy a to za, také v souvislosti s nutnou větší ochranou životního životního prostředí a větší demokracie. Všichni vědí, že pro tyto cíle tady e, jsou zapotřebí určité základní podmínky. Otevřená síť, otevřené využívání těchto sítí a je třeba, aby tady existoval určitý arbitr tak eh, všichni souhlasí, že tady bude eh, nějaký rozhodčí, ale že pravidla dostane až později. To je ovšem úplně postavené na hlavu. Jak chcete mít rozhodčího, který nemá pravidla pevně v rukou? Eh, je třeba tato pravidla stanovit, stanovit podmínky hry. Já podporuji stanovisko zpravodajky a její odvahu v tom smyslu, že prostě nevidím, pokud eh, nedokážeme dnes eh, to odpojení eh, vyřešit, proč si myslíme, že bychom to vyřešili spíš za rok, proč nejsme dost stateční vůči komisi a radě, proč chceme ustupovat, ostatně říkám, a že stahnu všechny pozměňovací návrhy, E, v této oblasti není možná liberalizace bez unbundlingu, bez odpojení, e, oddělení. E, tady vzniknou v případě, že by se tímhle směrem nešlo určité funkční problémy, bylo to tady velmi jasně řečeno, vytvoříte regulační orgán, který bude v naprosto neřešitelné situaci. A co to znamená? prostě, abychom si věci zjednodušili, abychom se vyhnuli debatě, jdeme k směrem k řešení, které skutečně není řešením, všechno odkládáme e, na dobu za 6 měsíců, za rok, za dva, za tři, zůstáváme uzavřeni v národních, e, v národních parametrech a to celkové řešení je naprosto e, skličující. Myslím si, že železniční doprava si zaslouží něco více, podobně jako AME jako Antonio jsem i já eh, velmi hořce naladěn, jsem velice zklamán, není to poprvé, co se snažíme v železniční dopravě něco dělat a jenom znovu vidíme, jak obrovské problémy máme, pokud chceme fungovat v evropském rámci. Děkuji, paní Ajela. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jít směrem, který naznačili už jiní kolegové, když hovořili o určitých pocitech frustrace z této celé práce. Samozřejmě, že zpravodajka odvedla hodně eh, práce a velké úsilí projevili i stínoví zpravodaji, ale liberalizace, eh, kterou tedy parlament eh, schvaluje, musí jít ruku v ruce s určitými dalšími kroky, abychom mohli obnovit eh, vdechnout nový eh, život eh, historickým provozovatelům železničních služeb, protože víme, že jsou to právě oni, kteří vyprovokovali ty kroky, které, kterých jsme svědky takže to oddělení odpojení, to je nástroj, který jsme si zde v parlamentu vybrali od samého počátku. Nikdo o tom nepochybuje. Je prostě e, tuto e, šanci zapotřebí uchopit. Dnes ráno si předseda výboru kladl otázku, proč je náš výbor a parlament e, vlastně v poslední řadě mezi těmi, kdo jsou informováni. Pokud vlastně nedáváme najevo, že chceme konat, tak to tak dopadá. My jsme přece vždycky řekli, že toto je nástroj, který má tak trochu tlačit na historické provozovatele, aby eh, tady byly věci liberálnější a aby služby napříč Evropou byly kvalitnější. Je to příležitost. Je to příležitost, která je promarněná. Doufejme, že komise přijde s novým návrhem. A myslím, že bychom se vždy měli zamést před vlastním Prahem. Eh, já jsem proti tomu, abychom se snažili věci omezovat, eh, omezovat například právo stávky. Eh, to tam totiž číhá. Děkuji, pan Stelks. Děkuji, pane předsedo. A můj rozum mi říká, že Ramon má pravda. Měli bychom ten unbundling eh, zapartovat, protože eh, se na něm nejsme schopni eh, shodnout. Ovšem mé srdce je u toho, co říká kolega Rike. Že nebudeme mít evropskou skutečnou železniční síť, dokud nebudeme mít jasné oddělení mezi provozovateli infrastruktury a provozovateli služeb na infrastruktuře. Uvidíme, jak daleko se dostaneme. Hm až eh, se si s víc zpravodajové a jak eh, komise, eh, až komise předloží reakci na naše návrhy. Ale myslím si, že pokud nebudeme mít to oddělení infrastruktury, tak článek 13 s přílohou 3, která s ním souvisí ohledně železničních služeb, získává na důležitosti. Je důležité to proto, že je tady celá řada služeb, Eh, eh, které jsou důležité pro to, aby mohly eh, železniční společnosti fungovat. A já si myslím, že je tady důležitý jeden detail. V kompromisním návrhu ke článku 13 se hovoří poku, o tom, že pokud um, provozovatel má vazbu na provozovatele infrastruktury, a, uh, najednou se nehovoří o právní vazbě. Pokud uh, Eh, chceme eh, tedy zrušit tam eh, zmínky o oddělení infrastruktury, tak tady nemůžeme vynechávat to spojení právní, protože jinak se nedostaneme nikam. Já ostatně nechci říkat nikdy, ale ty argumenty, které tady padly, jsou následující. Paní Vil říká, že se bezpečnost zvýší oddělení infrastruktury. Podívejte se na údary evropské údaje. Velká Británie a Nizozemsko jsou eh, země nejbez, s nejbezpečnější železniční dopravou, a tam, kde je to plně oddělené. Takže já nechápu, odkud berete svá eh, čísla. Buď máte nějaká tajná čísla nebo špatná čísla. Souhlasím s, s kolegou Kramerem eh, ohledně toho, že důležité je mít silného regulátora. To znamená, neutopme ho eh, v tisíci různých povolovacích eh, povinnostech a tak dále. Ten regulátor musí být instancí, eh, který, která zasáhne, když se trh nějak zadrhne. A nesmí být útopen, musí být silný, nezávislý, mít jasné povinnosti a my si myslíme, že to musí být evropský regulátor Uvidíme, jak se daleko my tady v tom dostanou, daleko, ale eh, potom jsou tady technické specifikace, eh, licence, eh, vozový park a tak dále. To všechno mm, musí být posíleno na evropské úrovni. Ty licence se často používají jako tajná zbraň k ochraně trhu. Můžete přijet s vašimi lokomotivami, ale nejdříve musíte dát miliony za její homologizaci a to může také pár let trvat. A možná, že eh, za těch pár let si zase najdeme nějaký eh, důvod. Proto já si myslím, že je tady důležitá transparentnost, ale skutečná otázka je, jestli tohle je nějaký prostředek ke zvýšení efektivity. Tady eh, si říkám, že nejdříve musíme myslet na spotřebitele, na klienta železnice a ne na tu železniční společnost samotnou. A tady si myslím, že eh, pan zpravodaj nechal příliš mnoho eh, věcí, eh, které stěžují ty postupy podávání stížností například. Netýká se to mm, železniční společnosti a jejího vztahu k zaměstnanců, ale efektivity celé železniční společnosti. A potom to na prvním místě je otázka eh, komerčního smýšlení v rámci eh, poskytování veřejných služeb například. Eh, je třeba tedy zaměřit se na uživatele služeb. A je to jedna z věcí, které, že, že tady za 12 let, co tady sedím na tomto výboru pro dopravu, se mohl udělat tak málo pro otevření železnice. Vím, že už eh, se to dělalo v eh, proletství 90. letech a až jednou Karl van Lichter tady tehdy eh, vystupoval. Mm, nebo když se podíváte, pardon, kolik tehdy, nebo kolik to přivedlo svobody do letecké přepravy a kde jsme v železniční přepravě, tak je jasné, že tam k železniční přepravě nedošlo k příliš velkému pokroku. Eh, abych neskončil jenom negativně. Já tady 12 let eh, jsem pracoval a jedna z nejzajímavějších věcí eh, byl ten námořní balíček, pane, pane předsedo, na kterém jste pracoval se spoustou kolegů. A tam jsme se posunuli vpřed. Věřím, že tam jsme udělali věci na tomto výboru, na které můžeme být hrdí a které opravdu měly dopad na reálný svět. A teď tedy po 12 letech si myslím, že Eh, jsme eh, odstraňovali několik ehm, kamenů z řeky. Bohužel u, na železnici eh, jsme je zatím neodstranili. Well, before I... Než předám slovo komisi, pane Styrksi, Dirku, Já bych u příležitosti těch 12 let práce v tomto výboru něco rád řekl. Když si projdeme tu práci, kterou si tady odvedl, zvlášť v oblasti námořního sektoru a zejména to, co si udělal v oblasti železnic, určitých částí železničního balíčku. Vzpomínáme si na ty dlouhé hodiny, které jsme strávili s Paulem Kostou ve smíčím řízení, ano. My jsme je drželi a on do nich mlátil. byl no taky ten balíček Karika 2, ale já myslím, že já si tě vždycky budu pamatovat jako zpravodaje, když jsme měli dočasný výbor pro prestiž, když byla ta nehoda lodi prestiž. Vzpomínám si právě na tuto práci a já doufám, že toto vstoupí do análu parlamentu, to, čeho se nám dařilo dosáhnout. A já si velice dobře vzpomínám na to vyšetřování a tady opatrně volím slova, teda ten výslech správce přístavu, než nám konečně řekl, k čemu vlastně došlo a já si vzpomínám vaši podporu, ty si nám pomohl dostat se k jádru věci, takže ta práce má opravdu už legendární význam. Bylo mi řečeno, že ty budeš hrát na klasickou kytaru, vařit a taky se chystáš strávit víc času s rodinou, především s vnukem. Dirku, všichni ti mnohokrát děkujeme za těch 12 let. Já mám pocit, že jsem měl opravdu velkou čest v tom, že jsem mohl být koordinátorem. Přejeme ti hodně zdaru, přejeme hodně štěstí tobě i tvé rodině do budoucna a doufám, že přijdeš mezi nás, abych ti jménem výboru mohl předat malý dárek jako význam, jako výraz uznání za tvé úsilí. I'm glad you mentioned the pres- Já jsem rád, že jsi zmínil prestíž. Víš, jak jsem tu zprávu dostal? Ty jsi byl koordinátor za socialisty. Hatsi Darkis za sociální demokraty. Setkali jsme se, my tři, a Hatsi Darkis říká, já tu zprávu nechci. Protože když ji dostanu, budu ji muset předat Španělovi. A v té zprávě nebude ani čárka. A Brian říkal, já to také nechci, úplně ze stejného důvodu. Takže se oba podívali na mě. A tak jsem tu zprávu dostal. A to byla jedna z nejlepších věcí, které se staly v mé kariéře. A tak pracují koordinátoři, kolegové. Nevěřte tomu, že to všechno racionální. Mnohokrát děkuji. Ten, kdo bude mým nástupcem, už je tady v sále, nevím, nevidím, ano, je tady. Filipe, postav se. Od příštího týdne budete mít co dočinění právě s ním. Mnohokrát děkuji. Děkuji všem kolegům za spolupráci. Děkuji. Bylo mi to potěšením. Okay, Mr. from... Děkuji, takže za komisi předávám slovo a na rozdíl od pana Strkse vás budu omezovat v čase, takže komise. Děkuji mnohokrát, děkuji pane předsedo. Já bych rád poděkoval zpravodajce paní Serakiany za práci, kterou odvedla za léto a za její neunavné úsilí dosáhnout kompromisu u těch klíčových návrhů komise. Asi vás to nepřekvapí, ale samozřejmě můžeme znovu potvrdit, že chceme konstruktivně spolupracovat s tímto výborem a s parlamentem jako takovým. Chceme usnadnit co nejdřív dohodu. Samozřejmě hlavním účelem návrhu přepracovaného znění je zajistit, že železniční trh bude řádně fungovat. Na základě zkušeností s přepracovanými verzemi toho musíme dělat ještě hodně. A možná jen pár připomínek, když dovolíte, pane předsedo, v některým z těch věcí, které tu dnes zazněly. Rozhodně potřebujeme řádnou finanční infrastrukturu, která nám zajistí dlouhodobou viditelnost pro soukromé i veřejné investice. Říkám to také na základě se zkušenostmi s infrastrukturou TNT. Musíme zajistit řádné financování infrastruktury. Já myslím, že ta opatření z přepracované verze, která podporuje komise, nám těchto cílů umožní dosáhnout. Mluvilo se tady mimo jiné o otázce nediskriminačního přístupu ke všem službám. Já myslím, že to je jeden z klíčových prvků tohoto návrhu. Komise pořád ještě doufá, že parlament podpoří tento návrh u této klíčové věci, včetně toho, co se týká odpovídající úrovně rozdělení železnic a podniků. Mluvilo se o tom dnes dopoledne, já vím, že ta diskuze bude pokračovat a my doufáme, že výbor najde dobré řešení. Pokud jde o regulační orgány, je jasné, že a tady jsme rádi, že e, výbor s námi souhlasí, to je třeba posílit. My jsme přesvědčeni o tom, že potřebujeme možnost vyjadřovat se k technickým otázkám, jako je třeba adekvátnost finančních prostředků vůči stanoveným cílům. A komise bude klíčová k tomu, aby se zajistilo, že železniční podniky budou řízeny efektivně. Je jasné, že spolupráce mezi národními regulátory je, musí být dobře organizovaná, nesmí vytvářet zbytečnou administrativní zátěž, ale je také jasné, že už teď máme silné národní regulátory na těch 25 železničních trzích a znamená to, že potřebujeme zvýšenou koordinaci, abychom zajistili, že to bude řádně fungovat. A mám ještě jednu stručnou připomínku k jednomu nedorozumění, které zřejmě souvisí s tím, že náš návrh zasahuje do toho, jak členské státy organizují právo na stávku. To rozhodně není záměrem komise. Tohle komise určitě nechce regulovat, to je nedorozumění. V návrhu komise se uvádí, že ve víceletém programu musí hospodářské subjekty zahrnout eh, opatření pro případ narušení služeb a pokud mají nějaké minimální standardy, měli by na ně odkázat, ale rozhodně se v tomto návrhu nenavrhuje, že něco takového by se mělo zavádět. To je výsada členských států. A na závěr bych chtěl zdůraznit, nakolik je důležité, abychom postupovali dál tohoto návrhu. Samozřejmě paralelně pracujeme také na dalších návrzích v souvislosti s otevřením domácích trhů a s unbundlingem a doufáme, jak víte, že to bude hotové do konce příštího roku. Do konce příštího týdne úplně ne, ale do konce příštího roku. Ale možná, že v nadcházejících týdnech budeme schopni předložit materiál, který bude znamenat zahájení konzultace o různých možnostech v této oblasti. A myslím, že to také bude dobrá příležitost pro tento výbor i pro nás, abychom se zapojili do práce v této důležité oblasti i v souvislosti s přepracovanou verzí. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. Paní Sarkiany, chcete to uzavřít? Ano, děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem, kdo se vyjádřili. Možná bych mohla navrhnout, aby si ostatní přečetli aspoň část knihy, italské knihy na Lampeduzi. Jde tam o to, že provádíme revoluci ve světě, ale přitom se nic nezmění. Jinými slovy, čím více věci mění, tím víc zůstávají stejné. A tak je to i s touto přepracovanou verzi železničního balíčku. Já jsem se tomu hodně věnovala. Musím říct, že komise mě moc nepodpořila. Mohlo by se stát, že parlament s tím ještě bude zápasit. Už máme rok spoždění Měli jsme bílou knihu o dopravě, která také měla spoždění. Nemluvili jsme o TNT. A teď se po nás chce, abychom se vzdali něčeho, na čím nám záleží, protože musíme pospíchat, musíme to udělat co nejrychleji. Já myslím, že parlament by měl být autonomní, měl by být nezávislý a parlament by měl být schopen pracovat důstojným způsobem. Takže, pokud má někdo pocit, že bychom to měli uspěchat a že bychom měli ignorovat právo na debatu. Už v roce 2007 bylo řečeno, že Muzlinku pan Simpson to v roce 2010 podpořil. Takže je jasné, že v minulosti už jsme o tom mluvili. A teď prostě říkáme, že to uděláme, ale ještě ne. Já myslím, že musíme stát na svém, že musíme být schopní postavit se rozhodnutí komise a iniciativě rady. Iniciativa rady, ten text rady zdaleka neodpovídá tomu, co navrhuje komise. A já myslím, že my musíme splnit svou politickou úlohu. A to znamená, že se rozhodně musíme držet toho, že potřebujeme silného regulátora na železničním trhu. Pan Styrx má pravdu, protože toto je trh, toto je způsob dopravy, kde s tím Evropa zápasí. Není schopná něco udělat. Ne proto, že něco dělají nebo nedělají poslanci Evropského parlamentu, ale jsou tady externí vlivy. Proto nic nemůžeme udělat. A proto si myslím, že, můžem, že musíme zvýšit své úsilí, protože teď komise nemá odvahu předložit dostatečně silný návrh. A proto si myslím, že musíme dál podržet tu myšlenku silného nezávislého regulátora. Regulátor musí být schopen dělat svou práci musí řešit konkurenci, hospodářskou soutěž, ale musí také zajistit, že trh funguje účinně v zájmu všech hospodářských subjektů a všech potenciálních hospodářských subjektů. Musíme dál pracovat na financování. Já myslím, že tady je pořád ještě prostor pro zlepšení, ale ubíráme se správným směrem. A to souvisí jak s hlukem, tak s dalšími prvky kterých jsme se, o kterých jsme se zmínili a které se objevují v přepracované verzi. Zala jsem na vědomí, co jste říkali o unbundlingu, budeme o tom mluvit dnes odpoledne na schůzce stínových zpravodajů. Budeme o tom mluvit také v souvislosti s otevíráním trhu, ale nemůžeme se rozhodnout pro liberalizaci, když neuděláme první krok k bona fide liberalizaci, protože my všichni říkáme, že chceme otevřený trh, všichni říkáme, že chceme liberalizaci v železničním sektoru, všichni říkáme, že parlament by na to měl hodně pracovat, ale jednoduše nejsme schopni přijít žádným řešením. A zdá se, že některé nápady úplně mizí. Mrzí mě, že pan Kančan a pan Rike jsou zklamaní, ale to je problém, na který jsme narazili. Snažili jsme se to nějak vyřešit kompromisním textem. Ale my jako Evropský parlament nemůžeme umírat v zákopech kvůli nějakým kompromisům. Musíme se snažit přesvědčit i ostatní na základě politické iniciativy. A neměli bychom být jenom my. Nejenom my bychom měli přistupovat na kompromisy ostatních. Takže musíme si prorazit cestu. Já si myslím, že ta debata byla prospěšná. Musíme si být vědomi toho, že v té přepracované verzi tato otázka bude. A my chceme říct komisi, že chceme jednoznačný návrh, pokud jde o liberalizaci, a jednoznačný návrh, pokud jde o unbundling do příslušného data. Takže musíme se snažit dospět k řešení co nejdřív, ale v zájmu občanů Evropy, ne v zájmu komise. Mnohokrát děkuji, paní Sarkiany. Jen bych vám připomněl, že 10. září budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích a 11. října budeme hlasovat ve výboru. A na plenárce se bude hlasovat v listopadu. Děkuji vám. A teď bych rovnou přešel na další bod, na poslední dnešní bod. To je návrh stanoviska pana Zásady o kosmické strategii pro Evropskou unii. Pan Zásada má slovo, ale ještě bych navrhoval, že chviličku počkáme, než všichni opustí sál, abychom se slyšeli. Pokud tady nezůstanete na tuto důležitou debatu, tak opuste sál v tichosti. people please move away from the corridors if you must chat, do... Uvolněte chodbičky a pokud si potřebujete povídat, tak si povídejte venku. People move, please. You're blocking the gate. Prosím vás, blokujete chodbečky. Komise jako obvykle. Please, people. OK. Dobře. Mr. Zesa. Pane zásado, děkujeme za, za trpělivost. Já myslím, že bylo lepší, že jsme si počkali, než všichni odejdou, abychom slyšeli, co říkáte. Takže prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové. Často si neuvědomujeme, že Kosmická činnost a kosmické služby a produkty mají klíčový význam pro hospodářský růst a pro rozvoj naší společnosti. My jsme my, a myslím si, že zvlášť dopravní sektor nebo dopravnímu sektoru prospívá dobře promyšlená kosmická strategie. Já jsem byl omezen počtem znaků, nicméně snažil jsem se zahrnout všechny klíčové věci, které by náš výbor měl předložit příslušnému výboru. Především bychom se měli postarat o to, aby strategie EU ke kosmu vytvořila řádné podmínky pro rozvoj technologií, které zracionalizují a zlepší systém řízení dopravy a kontrol dopravy ve všech druzích dopravy. Za druhé, udržitelného růstu v souladu se strategií 2020 nedosáhneme bez účinného dopravního sektoru. A v tomto kontextu kosmická politika, která zahrnuje dopravy, představuje dobrý nástroj, který nám umožní postavit se třema typům výzev. První z nich je sociální, protože se promítá do toho, jak lidé žijí, jak na tom jsou. Za druhé z hospodářského hlediska, protože vesmír je zdrojem nových poznatků a nových produktů, které vylepšují dopravní sektor. A za třetí, také ze strategického hlediska, vzhledem k tomu, že dochází k rozvoji autonomního systému GPS a tím se zvýší naše nezávislost na operátorech z třetích zemí. Měli bychom ocenit práci Rady na vesmíru, ale bohužel pouze jedenkrát, přestože se setkali sedmkrát, o této věci jednali a nezvážili dostatečně podrobně význam kosmické politiky pro dopravu. A proto se dnes obracím na našeho předsedy s jedním návrhem. Před osmým zasedáním Rady pro dopravu náš výbor z Evropského parlamentu předloží své stanovisko k této věci a požádá o to, abychom udělali ambiciozní kroky v zájmu dopravního sektoru v Evropské unii. Za čtvrté jsem přesvědčený o tom, že kosmické technologie budou prospěšné zejména pro dopravní sektor v Evropě. Galileo a EGNOS mají zásadní význam pro budování jednotného evropského nebe a pro další rozvoj bezpečného a efektivního řízení letecké dopravy v Evropě. Ve čtvrtém bodě svého stanoviska vyzývám k vypracování harmonogramu, k zavedení obou programů a také za účelem jejich stabilního financování. Za páté, kosmické technologie přispívají k navýšení bezpečnosti silniční dopravy a námořní dopravy. V souvislosti s řízením dopravy, výběrem mítného, systémem e-call, systémem automatického tísňového volání z vozidla a také v souvislosti se sledováním vozidla v reálném čase. V našem výboru budeme brzy projednávat sdělení výboru o digitálních tachografech. Bude to cestovní mapa pro další postup. A já bych už dnes chtěl poukázat na to, že bez účinného systému GPS digitální tachografy nebudou tak účinné, jak je nutné. Za šesté, na svém stanovisku připomínám, že bychom se měli opravdu postarat o to, že zajistíme, že zásadní kritická infrastruktura v Evropě bude chráněna, bude chráněna odpovídajícím způsobem. Když přijdeme o nějaké satelity, například v důsledku srážky s kosmickým odpadem, bude trvat nějakou dobu a vyžádá si určité prostředky a úsilí, než dostaneme nový satelit do mm, kosmu. A měli bychom proto minimalizovat škody na infrastruktuře v co nejvyšší míře. A poslední věc. A to souvisí se zkušeností z poslední doby. Když jsem zpracoval toto stanovisko, vznikl další problém s financováním programu GMES. Pokud si myslíte, že bychom to v tom dokumentu také měli mít, rád si vyslechnu vaše návrhy. Problém spočívá v tom, že ve finančních vyhlídkách do roku 2020 nemáme žádné zdroje financování pro tento projekt. Dámy a pánové, já vám děkuji za všechny návrhy, které jsem dostal při přípravě tohoto stanoviska. Chtěl bych poděkovat sekretariátu za vnikající spolupráci a jsem otevřený vůči dalším připomínkám k tomuto dokumentu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla panu Zásadovi eh, poblahopřát k jeho návrhu stanoviska. A také bych si dovolila připojit pár myšlenek. Za prvé, politika kosmu eh, v Evropské unii je velice důležitým tématem jak pro výzkum, tak pro dopravu, změnu klimatu, bezpečnost, konkurenceschopnost a v neposlední řadě také e, pro e, vygenerované pracovní příležitosti e, vzhledem k tomuto významu je patrně současné využívání toho potenciálu ze strany Evropy nedostatečné vzhledem k roztříštěným pravomocem a myslím si, že hlavní důsledek na občany této politiky eh, představují právě programy EGNOS a Galileo a samozřejmě i satelitní komunikace, které před, by mohly představovat 60 obratu všech telekomunikací. E, kosmická, kosmický průmysl v Evropě představuje pět, e, zhruba 5 miliard euro co do obratu a e, nějakých 30 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků a 11 operátorů má 153 satelitů s více jak 6 tisíci zaměstnanými. 6 HDP západních průmyslově vyspělých zemích představují vlastně výnosy ze služeb spojených s kosmickým průmyslem. E, kosmická politika je součástí velmi zásadní iniciativy, iniciativy, e, která se týká průmyslové politiky a strategie má za cíl podpořit e, snahy komise tak, aby tady existoval skutečně významný kosmický program a bylo dosaženo výsledků především v programech Galileo a GMES. Je mi líto, že nemáme dost finančních prostředků pro tyto tři programy Galileo, EGNOS a GMS, e protože právě tento poslední program, jak komise řekla, Eh, ten eh, nebude financován z následujících eh, finančních zdrojů a v roce 2011 vlastně měla přijít komise s návrhem, jak upravit institucionální rámec pro Galileo a EGNOS a já bych chtěla říct, že kosmická infrastruktura je skutečně zásadní pro dobré fungování naší společnosti a našich ekonomik. Je to strategický sektor, pane předsedo. Eh, vysokorychlostní internet, eh, kabelové eh, spoje a ty služby pro naléhavé situace, a ty jsou všechny opravdu zásadní. My potřebujeme prostě zásadní informace z veřejného sektoru. Myslím, že náš největší problém tkví v tom, že jsme nezajistili dostatečné financování e, výzkumu e, služeb založených na GMES, což by umožňovalo vlastně užívání e, plné využití kapacity systémů e, v Galileo, EGNOS a GMS. Měli jsme e, v oblasti kosmického výzkumu velice zásadní výsledky v posledních měsících. E, bohužel ovšem finanční výhledy budoucí nepočítají s financováním programu či systému GMS a tady by se měly věci změnit. Prosím, další. Děkuji, i já e, bych chtěla poděkovat panu kolegovi Zásadovi za tento dokument. Nejprve musím říct, že tady nemáme problémy s tímto stanoviskem. Podporovali jsme vždy Galileo i EGNOS a jsem ráda, že tento e, návrh také zdůrazňuje význam časových harmonogramů a pak samozřejmě ještě je třeba diskutovat ty finanční otázky. Rovněž e, toto stanovisko zdůrazňuje, že satelitní technologie a kosmické záležitosti jsou důležité pro oblast dopravy, bezpečnosti, e, i pro oblast takzvaných e, e-call, tísňových eh, volání, nemusím toto všechno jistě opakovat. My souhlasíme s tímto směřováním a pokud ještě během diskuze eh, tady zazní nové nápady, tak přijdeme s nějakými dalšími pozměňovacími návrhy. Děkuji paní Foster. Já bych chtěla také poděkovat zpravodajovi či navrhovateli za odvedenou práci. A eh, neposlední řadě i jako místo předsedkyně parlamentní e, meziskupiny pro kosmické záležitosti velice stojí o to, abychom v této oblasti dosáhli nějakých pokroků. Jistě záleží, e, to, e, je to hodně důležité pro dopravu, ale také pro sektor výroby. Francie je v tomto směru hodně daleko a i Spojené království má dobře nakročeno, vyrábíme satelity a tak dále dále. Takže je tady třeba mnohem jasněji říct, co vlastně chceme dělat e, vlastní systém GPS tady byl velmi komentován. Členské státy si musí uvědomit, že tyto věci prostě nejsou laciné, když je třeba dělat celou řadu věcí, které chceme jako evropský kontinent a jako členské státy vykonávat, tak to prostě nebude zdarma a my na toto musíme brát ohled. Všichni prožíváme těžké časy ale e, já e, vidím, že toto nové předsednictví tyto věci hodně tlačí ku předu. Nesnad, že by některé věci nebyly úplně e, vyřešené. Eh, my jsme souhlasili s programem Galileo, ale ten problém s financováním je tak komplikovaný, že to jistě věci nepomohlo. Takže komise a všichni eh, další eh, zúčastnění hráči si musí srovnat karty, musí prostě jednat tak, aby se ten projekt realizoval, ale je třeba postupovat skutečně profesionálně. To je jedno téma. Ale jsme na tom tak, jak na tom jsme. A určitě, když se podíváme na Cezar, eh, tak je to eh, bez řečí. Prostě jedná se o veřejné prostředky, eh, ale také firmy a malé a střední podniky do, tyto, do těchto oblastí hodně financují. My chceme dobrý dopravu, chceme řešit ty zácpy a tyto problémy. Takže já si myslím, že opravdu je třeba to eh, tlačit a GMES a další věci jsou důležité, tak jak o tom tady hovořili kolegové. A je tady jeden vedlejší aspekt, netýká se to přímo eh, dopravního výboru, ale bezpečnosti a obrany. A e, Toto jsou důležité e, otázky, když hovoříme o kosmu. Je tady komerční e, stránka věci, ale ono je to mnohem širší. My musíme k té věci přistupovat jako dospělí lidé a jako koordinovaně. Evropská komise je jeden e, pohled, doprava druhý, ale musíme to prostě vnímat jako celistvý problém a přistupovat k tomu energeticky a optimisticky. Děkuji. Děkuji, paní Lichtenberger. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, rozprava, já se k tomu chci trochu vrátit. Eh, rozprava eh, ohledně strategie se týká evropských satelitů. Poslední měsíce jsme to mo- měli možnost vnímat. Tady se ovšem nevytáhly všechny karty na stůl, co se týče vojenského aspektu těchto satelitů. E, a vedlo to k celé řadě rozhorčených e, reakcí, protože e, vždy bylo řečeno, že toto všechno je určeno pro civilní využití, pro komerční využití, ale zároveň bylo čím dál tím evidentní, nejvýznamnější, že to sebou nese i využití vojenského charakteru. A toto eh, vedlo k určitému rozčarování, roztrpčení a já tady musím konstatovat, že teď eh, si někteří stěžují, že to prostě nebude financováno. No to je právě ten důvod. Eh, jedná se o vojenské eh, cíle, je třeba to tedy financovat, ale my můžeme posečkat a uvidíme, jak se věci vyvinou. A pak je tady ještě to obchodní, komerční využití. Já mám občas takový pocit, že v podstatě hlavně jde v této rozpravě o financování pro ty, kteří budou do budoucna těžit e, z tohoto systému. A to také věci trochu e, zamlžilo. Já myslím, že tento systém je dobrý pro civilní využití v celé řadě oblastí. Dnes se hovořilo také mimo jiné o dopravě těch nebezpečných látek, e, o e, online e, sledování těchto dodávek. To je zase možnost, jak která může zajistit lepší bezpečnost za předpokladu, že tyto informace budou také dostupné těm záchranným týmům, v kom bychom mohli být rychlejší. Tak jde o to, z sledovat eh, nebezpečí eh, poškození životního prostředí prostřednictvím dopravy z vesmíru. My tady máme obrovský potenciál. Potom tady samozřejmě také potřebujeme eh, jasně toto, na toto poukázat a je třeba také mít otevřené karty, pokud jde o vojenské použití. Protože tady máme pořád diskuse a já teď čekám na to, eh, aby to státy všechno zaplatili a potom mm, se to dalo používat. Čili eh, tady eh, tohleto je obrovský požadavek na ty systémy, aby tady byla transparentnost. My jsme tady tak trochu roztříštěni, stejně jako hvězdy ve vesmíru, ale o to vlastně jde abychom to téma nějak využili, abychom ho mohli postihlit postihnout, takže já doufám, že nakonec se nám to podaří. Děkuji, paní Gurmaj. Děkuji. Já bych nejdříve eh, poděkovala eh, panu zpravodajovi eh, za komplexní práci na této důležité otázce. Já si myslím, že ty vesmírné aktivity jsou velice důležité pro rozvoj a růst naší společnosti. Musíme mít celkovou perspektivu na toto. Mm, často dopadají e, přímo na každodenní e, e, každodenní život občanů, takže je to rozhodně důležitá součást unijní politiky a také to pokrývá troje potřeby občanů, sociální potřeby, mm, protože tady mám životní prostředí, boj s klimatickými změnami, humanitární změny, dopravu a tak dále. S tím, s čím to souvisí. Pokud jde o ty hospodářské potřeby, tak tak eh, vesmírný eh, průzkum eh, vede k nové mm, novým formám spůrové, průmyslové spolupráce a tím vede i k nárůstu konkurenceschopnosti a tvorby pracovních míst. A pokud jde o ty strategické potřeby, tak mm, vesmírný výzkum a činnost ve vesmíru rozhodně posilují postavení Evropské unie a nezávislost Evropské unie na mezinárodní scéně. Takže zdůrazňuji, eh, že pokud jde o eh, souvislost s dopravou, tak eh, je třeba podpořit rozhodnutí sedmé rady pro vesmír. A dále se například ta samostatnost nebyla, nezvažovala takže eh, já bych byla proto, abychom eh, se na, to tomto, eh, na toto zaměřili mnohem více než do posud. Děkuji a teď Marikes. Děkuji, pane předsedo. Nejprve musím poblahopřát panu Zásadovi k textu. Navrhovatel vykonal velmi zajímavou práci a dovolte jednu specifickou záležitost. V kosmický, eh, eh, kosmické politice je samozřejmě aspekt, který zajímá dopravu. E, to e, je tady e, řečeno, ale v té kosmické politice je také aspekt dopravy jako takový, protože využív, mezi využíváním tedy kosmu a mezi zemí jsou také ty družice, jsou ty kosmické lodě, tam se dopravují především náklady spíš než osoby a to je něco, co je zásadní a týká se nás to hned dvojnásobně, protože ta raketa je způsob dopravy a zároveň tady vidíme eh, určitou, eh, určité propojení mezi nimi a eh, těmi dopravními prostředky v kosmu, které budou přepravovat osoby do budoucna. A pak je tady ještě jeden další problém. Tato politika je v současné době v celosvětové krizi. Například jsme zaznamenali, že Spojené státy celé velké oblasti v této, v této věci eh, nechávají stranou, přestávají tam ty programy dále realizovat. Podobně je to i v Rusku. A eh, vidíme, že eh, vlastně soukromý sektor, který by to tak trochu mohl převzít, to je velký problém pro Evropu. Jakou politiku v této oblasti my v Evropě budeme vlastně mít? Eh, je to tedy otázka příslušného orgánu, ale eh, nacházíme se v oblasti, eh, kde vlastně je jediná veřejná politika v oblasti raketové dopravy, kterou, má, kterou drží v ruce Evropa, zatímco ve Spojených státech, v Číně, E, či v Rusku toto zatím neexistuje a pokud nebo rakety, nebude ani kosmická politika. Takže tady je e, prostě e, přímý přímý aspekt politiky, protože kosmické lodi jsou dopravním prostředkem a e, komise nebyla uznána jako kompetentní v této věci a myslím si, že je to o to důležitější, e, že vlastně e, problém kosmických lodí ve světě prochází kritickou fází. Evropská, Evropa má zatím společnou politiku v této oblasti, ale moc se o tom nediskutuje ani v našem výboru, ani na speciálních zasedáních a myslím si, že toto je něco, co je obrovsky důležité. Eh, dobře, eh, ty eh, kosmické stanice mohou, dejme tomu, vydržet 6-8 měsíců, ale v případě té ruské se ukázalo, že problém tady existuje. Zdá se, že všichni se vrhli k využívání kosmu, ale teď je tady velký problém s těmi kosmickými loďmi, které představují dopravní prostředek. Je to prostě něco, co musíme zohlednit v naší diskuzi. Děkuji, paní Rike. Pan e, Zásado, já vám chci poděkovat za návrh stanoviska a dovolte, e, abych se vyjádřil k dvěma bodům, které tady zazněly. E, jeden z nich je takové širší téma, které zmínil pan Rike a myslím si, že to je poměrně jednoduchá záležitost, ale to druhé je eh, poměrně zvláštní, eh, že na sedmi jednáních o kosmu na úrovni rady vlastně doprava, doprava prakticky nebyla vůbec zmíněna a je proto důležité, abychom zdůraznili, že eh, právě oblast dopravy musí činit nedílnou součást kosmické strategie, kosmické politiky v Unii a já si to beru jako vlastní odpovědnost, abych toto zdůraznil. Pan González z Evropské komise možná možná že doprava nedostala ten význam, který si zasluhuje v oblasti kosmické e, strategie. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych řekl, že komise má velký zájem o tento návrh stanoviska o příspěvek tohoto výboru. A ceníme si toho, že ty jednotlivé priority, které jsou ve sdělení, byly pojednány a byly také propojeny se zájmy tohoto výboru, což je samozřejmě doprava. Já myslím, že možná tady nepanuje jednotný názor na to, jakým způsobem se řeší doprava ve sdělení o kosmické radě. Je tam odkaz na dopravu? Já myslím, že to, že to usnesení se týká Galilea a satelitní navigace dokládá, že doprava je v podstatě jádrem tohoto sdělení. Možná, že ne do takové míry, do jaké míry vznikají problémy, pokud jde o dopravu. Ale já myslím, že na dopravě nám hodně záleží. V každém případě bereme na vědomí připomínky, které tu zazněly z vašeho hlediska. Tomu nebyla věnována dostatečná pozornost a to je zhruba všechno, co mohu k tomuto balíčku říct. Dobře, pane Zasado, chcete něco dodat? Já bych chtěl všem poděkovat. za to, že jste přispěli k mému stanovisku a chci vám poděkovat za podporu. Já myslím, že hlavní připomínky už eh, máme teď promítnuty ve stanovisku. Týká se to sociálního aspektu vytváření nových pracovních míst. To jsou velice důležité připomínky, takže za to vám děkuji. Zazněly tu také připomínky k tomu, že potřebujeme rozvíjet nové zdroje informací, nové poznatky, nové produkty a také připomínky, které se týkají bezpečnosti. A také bezpečnosti silnic. To je opravdu velmi důležité. Děkuji vám tady za všechny poznámky, za všechny připomínky a počkám si na další vyjádření k návrhu mého stanoviska. Mnohokrát děkuji, pane Zasado. Harmonogram, který předpokládáme, lhůta pro pozměňovací návrh je 8. září. Hlasování ve výboru pro dopravu na našem zasedání 10. a 11. října. A musí to být takto, protože Víme, že ve výboru ITRE se tomu budou věnovat v listopadu, takže je to trošku natěsno. Nicméně předpokládá se také, že hlasování na plenárce bude v prosinci. Takže pokud je s tím zpravodaj spokojený, 8. září bude lhuta pro pozměňovací návrhy. A pak budeme v říjnu hlasovat ve výboru. Dobře, mnohokrát vám děkuji. Ještě bych v rámci různého zmínil že jeden z členů našeho sekretariátu koncem září odchází po čtyřech letech. David Kator vrací se zpátky na francouzské ministerstvo dopravy a já jsem jenom chtěl do záznamu ocenit jeho, vaším jménem ocenit jeho práci v našem výboru v posledních čtyřech letech. A také bych chtěl koordinátorům připomenout, že dnes v pět hodin se zde sejdeme s místopředsedem, místopředsedou Kalasem. Má někdo něco dalšího do různého? Pokud ne, rád bych všem poděkoval, děkuji tlumočníkům a prohlašuji zasedání za uzavřené s tím, že příští zasedání bude ve čtvrtek 8. září v 9 hodin. To bude jednodenní zasedání a místo předseda bude, pardon, předseda bude místo předseda, protože já budu na radě ministrů. Děkuji vám, zasedání je uzavřeno.